Dovolte, abych všechny přivítala. Budeme pokračovat v našem zasedání. Budu hovořit německy, takže si laskavě nasaďte sluchátka. Vítám všechny posluchače, kteří mají zájem o zasedání našeho výboru. A nyní bychom se zaobírali bodem programu s tím nádherným názvem Erasmus pro všechny a budeme nejprve diskutovat oficiálně o návrhu komise k oblasti vzdělávání, dalšího vzdělávání, mládež a sport pro období 2014 až 2020. Mezitím jsme se všichni útrpně dověděli, že návrh dříve rozdělených programů v oblasti mládeže, sportu a vzdělávání bude pod jednou střechou a program eh, celoživotní učení s programy Erasmus, Comenius a další také programy pro mezinárodní spolupráci a vysokoškolské vzdělání, čili Erasmus Mundus, Tempus, bilaterální programy mezi Evropskou unii a třetími státy a samozřejmě také programy pro mládež a tento program obsahuje také aktivity Žána Moneta a oddělenou kapitolu sport. Já si dovolím prezentovat své první myšlenky ke struktuře. V červenci ještě jednou budeme podrobně hovořit o tomto návrhu, zejména o technických a manažerských aspektech, které jsou nesmírně důležité v tomto návrhu a potom předložím návrh eh, této zprávy na eh, zasedání v září a v listopadu budeme o tom hlasovat. Jak víte, ještě nevíme, kolik dostaneme peněz a proto všechno, co děláme, můžeme udávat pouze v procentuálních eh, položkách a teprve poté uvidíme, jak koncem roku to vše dopadne. Dobře pokrač, program, kterým pokračuje celoživotní vzdělávání, eh, který je koncipován na další sedmileté období, budeme také prodiskutovat. Tady se odrážejí samozřejmě priority strategie 2020 a také vlajkové iniciativy komise. A jedním z hlavních pěti cílů v této strategie 2020 je snížit počet těch, kteří nedokončili školní docházku na méně než 10 a také zvýšit podíl vysokoškolského vzdělávání anebo také vzdělávání, které je adekvátní vysokoškolskému vzdělávání, na více než 40 Pro dosažení tohoto cíle komise zvolila daleko větší položku pro rozpočet. No, prostě je to sedm, o 70% více, se kterými počítá komise. A k tomu my se připojujeme a doufáme, že alespoň ve střednědobém finančním plánování bude všem jasné, že bez vzdělání nestojí nic za nic. A proto je těchto 70% bezformečně nutných když se budeme srovnávat s dalšími programy jako sociální fondy a tak dále. Víme, jak nepatrný je vlastně náš podíl a proto bychom se neměli pokoušet ho nechávat ještě tak malý, ale naopak z hlediska těch vysokých cílů bychom se měli prostě ho naplnit. Velký Velká změna v programu celoživotní vzdělávání je, že nový návrh zastřešuje všechny aktuální programy v oblasti vzdělávání a mládeže. Předtím už jsem vám je všechny vyjmenovala. To znamená vysokoškolské vzdělávání Erasmus, Comenius, profesionální vzdělávání Leonardo da Vinci, vzdělávání pro dospělé, Gnutvič a také programy pro spolupráci se třetími státy v oblasti vysokoš- vysokých škol, jako je Erasmus Mundus, Tempus a další bilaterální programy mezi Evropskou unii a k tomu před těmi zeměmi a k tomu přistupu, jak už jsem řekla, mládež v akci. Kromě toho tady máme ty aktivity Žána Moneta. Další velkou změnou je architektura návrhu komise. Komise chtěla mít určitou rovnováhu mezi harmonizací a zároveň flexibilitou a proto zvolila aktivity a zprávu programu tak, že je zracionalizovala a zjednodušila podle názoru komise tedy. Tento program má tři typy akcí. Za prvé mobilita jednotlivců. Za druhé spolupráce eh, k podpoře inovativních procesů a za třetí podpora politických reform. Eh, zatímco zjednodušení je samozřejmě vítané, protože to chceme i my, eh, bude poněkud obtížnější. Potom konkrétní aktivity v oblasti vzdělávání a mládeže opravdu identifikovat. Zejména oblast mládeže v návrhu programu je takřka neviditelná. A teď se dostáváme k oblasti mládeže. Návrh nemá ani vlastní kapitolu, ani vlastní článek pro mládež. A proto musíme zabezpečit, aby i nadále existovaly podpory pro specifické cíle, a proto, aby existovaly prostě nástroje eh, pro práci s mládeží a pro její financování. To tedy znamená, pakliže už tady není žádná vlastní kapitola věnovaná mládeži a není tady žádný vlastní program, potřebuje mládež alespoň vlastní kapitolu v programu a naprosto jasný vymezený rozpočet. A musí být přesně popsáno, jaké aktivity sem spadají, které mohou být subvencovány samozřejmě nesmírně důležité, aby mladí lidé měli kompetence klíčové, které jsou relevantní a žádané na trhu. Ale ono se nejedná pouze o to, nejedná se pouze o trh práce. Jedná se o rozvoj osobnosti jako takové, jedná se o kulturní aspekty a o účast na společenském dění, kterou musíme podporovat a musí to být také specificky uvedené v programu. Druhým bodem je název Erasmus for all, Erasmus pro všechny, není žádný vhodný název. Erasmus je pevně spojen s vysokoškolskou oblastí a s mobilitou studujících a název je zkratkou a teprve později měl dočinění s panem Erasmem. Je to zkratka pro eh, eh, evropské aktivity výměných programů mezi studenty v Evropě. A kdy pak jsme zavedli celoživotní vzdělávání, které jde daleko dále než to, co chápeme pod programem Erasmu. K celoživotnímu vzdělávání patří školní vzdělávání, profesní vzdělávání, vzdělávání dospělých a všechny ty tři věci nejsou vždy spojené s mobilitou a nemohou s ní vždy souviset ale souvisí s tím také regionální spolupráce mezi školami pod Comenius Regio, což bylo obrovským úspěchem minulého programu. Partnerství v oblasti vzdělávání dospělých a celá řada více věcí. A proto název programu nesmíme zúžit a ať z jakoliv krásně, slibuje věci, které není schopen dodržet. Dokonce ani Erasmus for All, i kdyby to bylo jenom pro vysokoškolské studenty, by byl lží. Neexistuje Erasmus pro všechny. Erasmus je a zůstává bohužel stále jenom programem pro ty, kteří si to mohou dovolit. A proto bych vás srdečně prosila, proto abyste zvážili, zda bychom nemohli zůstat u toho názvu lifelong learning, celoživotní vzdělávání či učení se. Protože když komise před pěti či šesti lety tento program zahájila, byl to lifelong learning. My jsme si to nevymysleli, to si vymyslela komise a nám se to líbilo, protože to vlastně pokrývá všechno v této oblasti a proto bych jenom si přála, abychom to, co měla na srdci komise před pěti lety, mohli sledovat i dnes, protože co dnes činíme, co oč nám jde a sice o vytvoření sítí mezi jednotlivými programy, to by bývala komise mohla udělat už před pěti lety, protože to byl náš záměr, když jsme s tím tehdy souhlasili. A teď se dostávám k názvu jednotlivých značek, branch names. Musíme zachovat identitu jednotlivých eh, programů a právě proto uvedené značky jsou tak důležité. Comenius pro školní vzdělávání, Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání, Leonardo da Vinci pro profesní vzdělávání a Grundvich pro vzdělávání dospělých, stejně tak jako Mládež v akci pro mládež. Ve všech těchto vzdělávacích sektorech eh, které se zde zmiňují, existují. Skutečně veliké sítě, které vytvořily, byly vytvořeny v posledních letech, dokonce v posledních desetiletí. jsou to celé sítě uživatelů a organizátorů, kteří se zaobírají již leta s těmito dobře zavedenými značkami. Vím, že celá řada lidí nezná Comenius. Všichni znají Erasmus, ale mnozí neznají Comenius. Comenius se také ale ne orientuje na jednotlivé žáky, ale na školy, na sítě, které umožňují to, co má Comenius udělat, zprostředkovat. To je jiné než u Erasmu. A proto bych moc prosila, zda bychom mohli zvážit, abychom to v souladu s tím, co chce komise, a sice aby tady byly vytvořeny, aby tady byla vytvořena spojení, abychom zůstali u toho, že prostě zajeté značky, i když se některým buď nelíbí, nebo někteří je neznají, protože s nimi ještě nepracovali, abychom je zachovali. Jedná se o aktivity, eh, z hlediska aktivit, které mají být podporovány, eh, je ještě veliká potřeba diskuse. Návrh komise zůstává příliš obecný. To znamená, že není zcela zjevné, jaké aktivity mají být podporovány a jaké nikoliv. Potřebujeme větší viditelnost, více informací, proto aby uživatelé programu se skutečně našli v legislativním textu. Když jsem to říkala naposledy, tak mi všichni říkali, že to tam stojí, ale já jsem to nenašla. Já nejsem žádný scout, který jde prostě, eh, který se vydává na lov a hledá. Já potřebuji, aby tam bylo jasné, jasně formulováno, co je pro ty, kteří používají Grundwich, co je možné pro ty, kteří budou používat Komenia a tak dále. Musí to být prostě velice přístupné a jasné pro uživatele. A nyní ke struktuře zprávy. Navrhuji, abychom eh, naší zprávu natolik pozměnili návrh komise, aby, vzdělává, aby oblast vzdělávání, mládeže a sportu byly naprosto jasně od sebe vymezeny. Konkrétně by to tedy znamenalo, že pro každou oblast bychom měli vlastní kapitalu. Všeobecné a profesní vzdělávání jedna věc, druhá věc mládež a třetí věc sport. Kapitola všeobecné a profesní vzdělávání by mělo nést značky jednotlivých oblastí a mělo by je také pojmenovávat. Architektura komisního návrhu by měla být z části udržená, tak, aby jednotlivé kapitoly i nadále vlastně se soustředili na ty tři záležitosti, které navrhuje komisář, sice mobilita jednotlivců, spolupráce v oblasti osvědčených postupů a podpora politických reform. To by se mělo prostě přesně jakoby odrážet opět v této struktuře. Avšak akce 1 a 2 by měly pro každou oblast vzdělávání být popsány detailněji, jaké aktivity mají být podpořeny. Dám vám příklad. Akce mobilita v učení se jednotlivců. Tady musí být zmíněno, že pod Erasmem, to znamená v sektoru vysokoškolského vzdělávání, se podporuje mobilita individuálních studentů pro studium a praktikum, ale také pro vyučující akce spolupráce v oblasti inovací a osvědčených postupů by mohla ozřejmit, že v oblasti vzdělávání na školách, například v oblasti Komenia, mají být podporována, podporovány partnerství jednotlivých škol i mezi učiteli a žáky. Nebo také v rámci regionálního partnerství, eh, což má tu značku eh, Comenius Regio. Eh, pro oblast eh, vzdělávání dospělých jako Grundvich bychom tady mohli jmenovat jednotlivé sítě, eh, které slouží k výměně osvědčených postupů. Pro akce 1 a 2, čili mobilita, učení se a kooperace, by taková, takovéto detailní popisy pro všechny oblasti byly vyjmenované a sice námi, vyjmenujeme my. Bude to obtížná práce, ale naši spolupracovníci jsou ochotni nám pomoci. A teď se dostávám k oblasti mládeže. Tady máme mít zejména tři akce. Za prvé, mobilita pro učení se jednotlivců, za druhé spolupráce eh, pro inovaci a dobrou praxi, čili výměnu osvědčených postupů a podporu politických reform. To je pořád stejné, to se všude odráží znovu. I když tady by měly být skutečně konkrétní akce, ku příkladu výměna mládeže a Evropská dobrovolná služba. Celý akční plán musí být samozřejmě přizpůsoben sektoru mládeže. Pak se dostávám ke sportu. Máme tady vlastní kapitalu pro sport a když to srovnám s jinými kapitolami, tak to je taková mini kapitolka, ale kde nic není, ani čert nebere, takže musíme tedy se o to postarat, aby takov, abychom tady například měli občanské organizace, nevládní organizace, které by tady také dělaly různé akce, ale nebudeme vylučovat sport jako takový. Ten návrh by to totiž měl zohledňovat i dobrovolné sportovní aktivity a podporovat eh, prostě tyto dobrovolné aktivity. A jednou z pěti aktivit je podpora pro nekomerční sportovní události. Tato podpora by měla být umožněná v tom případě, kdy tato událost se úzce vztahuje k těm cílům, které byly jmenovány, jako například sociální začlenování znevýhodněných skupin když se podíváme na paraolympijské hry nebo specifické olympijské hry a tak dále. Teď se dostávám k aktivitám Žána Muneta. E, v současné době tady existuje šest institutů, které, e, které jsou podporovány v rámci aktivit Žána Moneta. I když to vůbec nesouvisí s dalšími akcemi ale v rámci těchto aktivit Žána Moneta máme šest institutů, které dostávají specifickou podporu. Komisále z těch šesti čtyři odložila ad acta, řekla, ti se mohou ucházet, ať už o cokoliv a mají tam ještě Bruges a, a Florence. Florenci. Pak tady mám, již tam, od, již tam není Maastricht, ani právní akademie v Trier, In Mittelfahrt ist nicht mehr drin und das International Center. Trestu. A potom tam také již není ten institut v NIS. Takže milé kolegyně, milí přátelé, tyto instituty, veškeré tyto ústavy potřebují trvalou podporu a neexistuje žádný důvod, proč by se tady mělo rozlišovat mezi prvními těmi dvěma ústavy a těmi dalšími. Bylo mi řečeno, no, ono je to proto, protože v ostatních oblastech na trhu existují velicí konkurentní a proto prostě je musíme eh, podporovat. Ale když je to hlavní argument, tak to platí i pro Brugy, i pro Florencii. To, co se tam vyučuje, teď svému třeba Brugy, já miluju Brugy, já si myslím, když prostě někdo argumentuje pro jednoho tak, tak musí argumentovat pro druhého také tak, protože Saarbrückenská univerzita je stejně velká jako v Rugách, dělá to tež a ještě v životě nedostala ani pfenik od nás. To znamená, eh, z hlediska hospodářské soutěže to neplatí. Eh, já jsem jednou řekla, buď všichni nebo nikdo. Eh, to znamená, všichni se musí snažit o získání subvencí s následující, eh, eh, s konkrétním projektem. Nebo li tomu tak, tak prostě hod nedostanou nic. Mezitím jsem slyšela, že rada snad už rozhodla něco v této oblasti. Rada řekla, že by tam měly patřit všich, všechny tyto ústavy. Teď se dostávám k minimálním podílům pro jednotlivé sektory. Minimální podíly jsou pouze v doprovodném sdělení, ale ne v legislativním návrhu jako takovém. A sdělení nemá žádný závazný účinek. Proto je rozhodující, aby tyto minimální podíly se skutečně dostaly do legislativního textu. Výše těchto minimálních podílů musí být prodiskutována. V programu pro celoživotní vzdělávání tyto podíly do posud byly 82 k tomu ale přijde ještě ta mládež v akci. Teď, když děláme mm, kalkulaci, ta komise plánuje jenom 56% peněz, které by měly být rozděleny na tyto jednotlivé sektory. Ve sdělení se doslova praví, aby bylo zabezpečeno, že pro jednotlivé kategorie účastníků a subjektů bylo minimálně tolik subvenčních prostředků jako v letech 2007 až 2014 a proto minimální podíly byly stanoveny takovým způsobem, aby nemohly být podkročeny. Vysokoškolské vzdělávání 25 ehm, učení, ty učňovské školy 17%, eh, vzdělávání dospělých 2%, eh, vzdělávání eh, v základních školách 7% a mládež 7%. Milé kolegyně, milí kolegové, já se domnívám, že 90% má být rozděleno. My jsme byli zvoleni jako političtí aktéři a my bychom rádi spolu určovali, co se s těmi penězi bude dělat. A já si nepřeji, abych měla rozhodovat o 56%, když se to dostane do legislativního textu a aby o 44% rozhodovali ti velevážení úředníci. Eh, takže moc vás prosím, Eh, abyste pochopili, že samozřejmě bychom velice rádi měli tu možnost, abychom hlasovali o tom, jak tyto peníze budou rozdělovány. Konec konců k tomu byl parlament zvolen a ne proto, aby nezvolené orgány, které sice mají dobře pracovat, prostě dostávaly naprosto plnou moc a kompetenci si rozdělovat, co chtějí. To tedy rozhodně nechceme. Tak. Národní agentury. Eh, v programu stojí, že v každé zemi by měla být příslušná jenom jedna jediná agentura pro všechno to, co jsem tady přečetla. Myslím si, že to bychom z hlediska subsidiarity měli přenechat těm, kteří s tím nakládají a sice jednotlivým zemím. Jasné je, že žádná země nesmí vydat víc na zprávu těchto záležitostí, než jak se s tím počítá. Ani jsem nikde ne, uh, zaregistrovala, že by prostě ani Německo, které má pro každou spolkovou zemi vlastní agenturu, že by snad vydala o cent eh, navíc. My jsme to vyřešili výborně, my nemáme agenturu pro každou věc, ale my prostě máme agentury pro oblasti, pro které už máme také práci v národní oblasti, například Erasmus, máme tady stejnou klientelu, eh, kterou, spolu, kterou vlastně mm, opracováváme se Němec, vědeckou službou zaobírající se výměnou akademiku. A takže tady také by nemělo být agency, jako v jednotném čísle, ale agency z agentury a každý, si to udělá podle svého gusta. Teď tady máme otevřené otázky. Je, tady je otevřený otázek. No dobře, ale otevřený otázek to proto ještě budeme diskutovat. Teď rozpočet komise navrhuje, aby rozpočet ve srovnání k minulému programu byl navýšen o 70%, to znamená 17,3 miliardy eur. To samozřejmě vítáme z, pln, z celého srdce, ale musíme očekávat, než dojde k definitivnímu rozhodnutí o rozpočtu, až dojde prostě k rozhodnutí jak uzavření těch vyjednávání o střednědobém rozpočtu. Doufám, že ti dotyční budou chytřejší než loni a dokončí to dříve než koncem tohoto roku. V tom případě by totiž mohl začít už rok 2014. Pakliže se to bude táhnout až do poloviny či konce příštího roku, pak bude obtížné skutečně dostat peníze pro akce v roce 2014. Doufám tedy, že zdravý selský rozum zvítězí a že peníze naběhnou. Vždyť jsme jenom nepatrnou částečkou toho mamutího projektu, tak si myslím, že bychom snad mohli na základě tohoto minimálního rozpočtu těch eh, u, u, docílit toho 70% navýšení, které se navrhuje, protože je to úplná maličkost proti dalším záležitostem, když bych to srovnávala s jinými věcmi v rozpočtu. Teď, jak už jsme o tom mezi sebou jednou diskutovali, komise tady plánuje jednu věc, eh, nejdřív mě to nadchlo, ale pak jsem zvažovala, jak to vlastně uděláme. A sice Erasmus Masters Degree Mobility Scheme. To znamená, aby se prostě eh, z vzdělávání, které propůjčuje titul master mohlo být uzavřeno i v jiné, mohlo být dosaženo i v jiné zemi. Otázka je, zda bychom tedy proto nemuseli vytvořit nějaký garanční fond. To by tedy znamenalo, eh, pro tyto garancí eh, se počítá zhruba 881 milionů mezi obdobím 2014 až 2020. Z začátku se počítá s menší sumou, ale prostě s tím, že by holce zvyšovaly zřejmě ty zároky Eh, tak by také stoupal rozpočet o 180 milionů ročně. Tyto peníze nebudou jinak k dispozici, protože to má být garanční fond pro ty, kteří nebudou schopni to splácet, protože nebudou mít ještě žádné místo po té, co studovali. To znamená, nesmí se to využít pro žádné jiné účely. Tady se jedná o pět procent celého, celé položky rozpočtu. Čili to byly mé obecné poznámky k tomu, eh, jak jsem o tom uvažovala, je tam i celá řada jednotlivostí, to vím, ale chtěla jsem prostě jenom nejprve říci, co si zhruba myslíme o tomto programu. Já si myslím, že je to v přístupu dobré. V určitých eh, směrech bych si velice přála zlepšení v tom ohledu, jak jsem to tady sformulovala. A potom ty jednotlivé části, to znamená, co u Erasmu by ještě bylo důležité, například, aby se podporovaly nějaké letní akademie nebo aby stipendia se nepropůjčovala, nedávala jenom pro určité měsíce, ale třeba na rok nebo na dva, aby se to umožnilo studentům pobít rok či dva v nějaké zemi. A o tom vše můžeme diskutovat, pakliže od července či od září budeme mít ten konkrétní program před námi. Pak k němu můžeme dávat pozměňovací návrhy. A teď bychom se prosím pěkně neměli snažit o detaily, ale uh, Eh, snažte se vyjádřit se k té struktuře, protože doufám, že to máte také před sebou v angličtině, teď máme hodinu a půl čas, a potom budeme muset zase probírat něco jiného, ale pak, když byste prostě to dělali tak rychle jako já, a nemusíte také opakovat nic z toho, co už jsem řekla, můžete klidně říct, co z toho kritizujete, kde byste to udělali lépe, tak vás teď prosím o slovo. Paní uh, stínová zpravodajka Nedvidalová. Děkuji vám pěkně. Děkuji. Ráda bych řekla v první řadě, že s většinou věcí, které paní zpravodajka, paní předsedkyně navrhla, souhlasím, jsem velmi ráda, že jsme začali diskusi o tomto programu už dříve a že už jsme měli i setkání na toto téma. Většina z nás se dohodla na některých věcech, takže jen to, co je pro mě opravdu důležité. Jak jste říkali, jsme opravdu velmi rádi, že jste navrhla změna programu na tři cílové skupiny, to je vzdělávání mládeže sport, protože jsem byla velmi zklamaná z původního návrhu, kdy mládež byla ne vyňata, ale nebyla vůbec eh, zmíněna v původním návrhu komise. A jsem velmi ráda, že Evropská rada, která se už usnesla na svých základních principech, jak chtějí k tomuto programu přistupovat, souhlasí s námi v tomto návrhu. Takže zvláštní kapitola, která se bude týkat jen mládeže, mládežnického programu, je z našeho pohledu velmi důležitá a jsem velmi ráda, že v tomto můžeme spolu souhlasit. Samozřejmě minimální alokace programů souhlasí minimálně 90%, protože opravdu polovina financí nemůže záležet na rozhodnutí komise, jak budou oni chtít, jak jsme říkali, jsme poslanci, chceme rozhodovat o velké většině tohoto rozpočtu, o němž doufáme, že bude takový, jak bylo navrženo a že skutečně tam bude takový nárůst, v jaký doufáme. Když hovoříme o tomto programu, velkým cílem komise byla zaměstnatelnost, což je velký problém, ale když hovoříme o programu v oblasti mládeže, vzdělávání a sportu, nemůžeme vždy hovořit pouze o zaměstnadatelnosti. Důležitá byla také výchova k aktivnímu společ, občanství, autonomie mládeže, sociální soudržnost a tak dále. A další důležité aspekty. Za ty roky víme, že ty programy, které se staly součástí programu Erasmus, fungovaly tak se staly důležitými, protože nejde jenom o to, že když někdo skončí vysokou školu ve 30 letech, tak ukončí svůj vzdělávací proces. A když hovoříme o vzdělávání, tak z pohledu našeho výboru je to vzdělávání celoživotní, to znamená bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, ale i na sociální statut. Takže opravdu velmi důležitou součástí jde, aby i finanční prostředky, které jsou alokované, byly alokované pro všechny sociální skupiny. Já jsem velmi ráda, že, sociál, že paní předsedkyně řekla, že Erasmus byl skutečně programem, který si mohli dovolit jen lépe sociálně postavení občana nebo studenti a opravdu je třeba trochu přehodnotit i granty nebo podporu poskytovanou v rámci tohoto programu, aby všichni měli možnost. Další důležitá věc, která se týká fungování nevládních eh, nebo mládežnických organizací spadajících pod tento program, Erasmus pro všechny jsou takzvané operační granty. Je to možná specifikum, ale byli bychom rádi, kdyby operační granty zůstaly, protože v původním návrhu nejsou. A teď nehovořím jenom o Evropském mládežnickém fóru, ale hovoříme o celé řadě dalších organizací, kterých se toto týká, protože pokud nezachováme operační granty pro organizace, neziskové organizace v mládežnickém sektoru, budeme mít problém s tím, že většina těchto organizací nám může zaniknout, protože nebudou mít finance na své fungování. Takže opravdu důležitá věc, kterou bych ráda podpořila. To je z mého pohledu jedna z klíčových záležitostí. Souhlasíme s paní zpravodajkou, národní koordinátoři, agentury. Myslím, že zachování současného stavu má svůj důvod, protože nemá smysl vymýšlet něco nového a novou strukturu. I tak je z toho dost velký problém a velký zmatek z toho celého návrhu, takže proč vymýšlet nějaké nové věci? Mohla bych hovořit ještě 20 minut, ale dám prostor dalším. Děkuji a těším se na spolupráci. Skvělé. Děkuji. Paní eh, Cikurtová. Děkuji vám mnohokrát, eh, Doris, eh, za vaši prezentaci. Eh, děkuji za kritiku a za návrhy. Já si dovolím pár poznámek. Rádi vidíme, že zde má být navýšení rozpočtu o 70 já si myslím, že dnes v době krize a vysoké nezaměstnanosti z mladých a vzhledem k tomu, co vidíme v jednotlivých členských státech, je to dobrý krok v rámci tohoto programu a v rámci oblasti školství, vzdělávání a programů pro mladistvých dělat více, to ano. Ovšem chci upozornit na to, že e, e, osm čistě plátovcovských zemí v radě požadovalo od Evropského parlamentu na příští finanční období e, snížení rozpočtu o 10%. Což znamená, že tento návrh vůbec není jistý, protože bude konflikt a boj v radě. Já si myslím, Doris, že budeme muset použít všechny prostředky, které máme k dispozici, abychom to opravdu zajistili. Kdyby se to skutečně zkrátilo, tak by to byla velice krátkodobá, krátkodobá politika. Musíme analyzovat, eh, jak moc je to v ohrožení tento návrh, co můžeme udělat pro to, abychom se eh, té horší variantě vyhnuli. Vy jste říkala, že je nutné zajistit vzdělávání. Máme zde také otázky sociálního začlenování a rozvoje osobnosti, na to také nesmíme zapomínat a musíme zkrátka vybudovat takový humanistický, humánní, lidský přístup ke vzdělávání. Eh, a tento program přesně musí toto zdůrazňovat. Jde, jde o program, který se zabývá všemi těmito aspekty. Teď k tomu názvu. Erasmus for All eh, komise obhajuje proto, že eh, Erasmus je úspěšné, úspěšný program a chceme ho dále popularizovat. Že to je úspěšný program, tedy ten původní Erasmus, je eh, bez diskusí. Ovšem já si myslím, že pojmenovat něco nového Erasmus for All je chybou, protože toto není Erasmus for All. To jednak a jednak Eh, hrozí, že zbytek velmi důležitých programů jaksi ztratí na důležitosti, pakliže budou schované za tímto eh, vlastně velice zavádějícím názvem. A proto bych podpořila ten název Lifelong Learning, celoživotní vzdělávání, protože tím se bude lépe chápat, co se zatím skrývá. Možná by se dalo hovořit i o education for all, vzdělávání pro všechny, protože o to také jde, jde o vzdělávání pro všechny, v rámci těch jednotlivých programů, ale o tom můžeme diskutovat. A pak bych si dovolila ještě poznámku k těm aktivitám Žána Moneta. Mě ideologicky trošičku rozčílilo to, jak se tady o tom mluví. Mluví se o subvencích projektů, o flexibilitě a o flexibilitě z hlediska trhu. Ovšem tyto projekty, tyto instituce, které jsou zde uvedené, se už v minulých letech v rámci systému subvencí museli osvědčit na trhu. A, což je samozřejmě dobré, na to nesmíme zapomínat, ale nesmíme ohrožovat jejich existenci do budoucna. Takže nejde pouze o podporu projektů, které jsou úspěšné na trhu. A proto podporuji to, co říkala Doris, že eh, je potřeba eh, o těchto institucích ještě dál diskutovat. Děkuji. Marko. Děkuji, paní předsedkyně. I u této zprávy doufám, že se komise neurazí, když jim řeknu, že tento návrh mně připadá mnohem racionálnější, mnohem srozumitelnější než ten, který jsme dostali od komise. Když jsme začali hovořit eh, o Erasmu pro všechny, pořád jsme říkali, že jsou zde tři klíčové problémy. První je ten název, protože i zde dnes říkáme, že Erasmus je určitě důležitá značka, známá značka, ale víme, jak říkala také kolegyně Triple, že to může být určitým způsobem eh, omezující, protože Erasmus se omezuje na jeden aspekt a já se tady v Bruselu setkávám s tolika školami, tolika, studentu, s tolika studenty, kteří jsou zde v rámci jiných programů takže bychom měli zachovat i ty ostatní programy, které už jsou eh, prosazené v celé Evropské unii, nejenom Erasmus. Jak se to bude jmenovat, eh, to už je jedno, ale Erasmus for All to není to nejlepší jméno pro tento program. Druhý aspekt bylo dát všechno dohromady. My jsme vyšli z toho, že bychom rozdělili oba programy, takže jsme žádali, aby se na jedné straně odlišilo vzdělávání a na druhé straně mládež a sport. Cílem bylo zachovat tedy jasnou identitu mládeže a sportu spolu tedy s dalším vzděláváním. Takže to je ve zprávě velmi jasné a já myslím, že i z tohoto hlediska bychom měli být všichni mnohem citlivější. Měli bychom pochopit, že je nutné mít rozděleny tyto tři subjekty s určitým rozpočtem. Třetí bod je role národních agentur. I zde se snažíme řídit příklady, které fungují. V některých zemích eh, je jedna agentura, v jiných zemích, například v mé zemi, je několik agentur a to pomáhá šíření a také nabídce služeb v této oblasti. Takže to je takové zbytečné nucení k tomu, aby se tyto agentury uzavřely. Důležité je nepřekročit ten určitý rozpočet a to budou muset všechny členské země dodržet. Tyto tři aspekty, které byly nejkritičtější, jsou podle mého v tvé zprávě velmi podrobně vysvětleny a je na ně náležitě upozorněno, což si myslím, že je opravdu skvělý výchozí bod. Další dva prvky, které nejsou úplně okrajové, souhlasím s tím, co se říkalo o institutech Jean Monnet. Nemá smysl říkat, že některé ano, některé ne a diskriminovat, protože to by mohlo vést k tomu, že by vznikla konkurence, kterou nepotřebujeme v tomto bodě v našich členských státech. A poslední věc je otázka prostředků. Já bych byl rád, kdybychom měli možnost rozhodnout, jak tyto prostředky využít. A společně s těmi úředníky, ale myslím si, že jako první instance by měl rozhodovat parlament o tom, jak využít prostředky, které máme k dispozici. Ale myslím si, že i z tohoto hlediska tvá zpráva jde tímto směrem. Děkuji. Petra Děkuji, Petra Kamevert. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát eh, za představení tvé zprávy. Prostě mohu skutečně jenom podepsat to, co ty jsi tady všechno řekla. Nechci to opakovat. Eh, co mi vždycky zvláště leží na srdce a co je mi taky hrozně nepříjemné, když se podívám, když čtu návrh komise, to je právě tahle otázka a všechno prostě hodnotit podle ekonomické zhodnotitelnosti a, eh, aniž by se prostě zohledňovaly sociální aspekty a myslím si, že je třeba naprosto jasně eh, také říci, že jakkoliv hodnotné tyto programy jsou, nejsou to žádné programy pro překonání současné hospodářské krize, k tomu vůbec nejsou určeny a k tomu ani nejsou vybavovány peněžními prostředky. Eh, prostě nejsou ani vybojovány proto, abychom potírali nezaměstnanost mládeže v Evropě. Jsou to naopak programy, které dávají mladým, nejenom mladým, ale všem vlastně možnost, eh, aby se v zahraničí vzdělávali, aby sbírali eh, zkušenosti v zahraničí, aby to prospělo jejich osobnímu rozvoji a aby to přispělo také k vývoji evropské identity. Myslím si, že to je třeba naprosto jasně říci, aby tady nevznikla neoprávněná, nesprávná očekávání, protože to ten program rozhodně nemůže splnit, také to nikdy nebylo jeho úkolem. A proto se také tak trochu zlobím, když ta diskuse, co se týče jmen či značek, názvů, se vede tak ostře. Já jsem tady nedávno měla třídu s učitelem, kteří řekli, my, my bychom prostě rádi dělali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 ale bylo jim řečeno, no to si ale honem pospěšte, protože za dva roky ten program už nebude existovat. A to jsou přesně ty diskuze, eh, kde se domnívám, že eh, už teď eh, prostě byly způsobeny takové škody, které se nám bude těžko zase napravovat a musíme se postrat o to, aby takové domněnky vůbec nevznikaly, aby se tady nezakořenily, že to neznamená, že nebudou pokračovat ty programy, které už běžely, protože jednotlivé jednotlivé cíle v jednotlivých oblastech musí být jasně rozčleněny a je třeba zachovat vlastní názvy. To neohrozí naše cíle a naopak jednot, lidé budou eh, možně rozpoznat, jaké části programu jsou zrovna pro ně, Eh, což v současném návrhu komise vůbec není rozpoznatelné, protože nakonec se nikdo necítí osloven a myslím si, že to tedy rozhodně není to, co bychom si přáli. A proto se těším na to, že zcela zjevně v našem výboru budeme hovořit velice silným společným hlasem a že i to, co se týče rozpočtu, nakonec eh, prosadíme, že budeme mít navýšený rozpočet a jasnou strukturu s jasnými rozpočtovými řádky, kdy každý rozpozná, co je pro něho a co pro něho není. Těším se tady na další diskusi. Děkuji mnohokrát. Prosím, další kolegyně. Merci, madame président. Děkuji, paní předsedkyně, za tuto úplnou a, a přesnou analýzu návrhu komise Erasmu pro všechny. Na úvod bych ráda řekla, že podporuji tuto diskusi, která se týká názvu a že celoživotní vzdělávání by podle mě mělo být mnohem širší a mělo by to pokrýt všechny aspekty, které chceme začlenit do této politiky. Název Erasmus, který je opravdu velmi známý, je možná příliš omezující. A jsou zde důležité i jiné aspekty, například eh, výměna nejlepších postupů, vytváření sítí, především škol, multilaterální programy, vzdělávací programy v členských státech. Eh, existující programy jsou známy a uznávány, mají určitou viditelnost, eh, říkali to v podstatě všichni řečníci a tuto viditelnost je třeba zachovat kvůli čitelnosti, srozumitelnosti našich cílů. Klademe si otázku, zda tyto návrhy komise mají nějakou strategii, zda se opírají o nějaké hodnocení. Pokud nějaké hodnocení existuje, rádi bychom se s ním seznámili. Pokud jde o analýzu potřeb a konstatování, protože když ty programy dobře fungují, tak proč je zrušit, proč je měnit? Hledáme tam nějakou eh, konzistentnost. A dále plně souhlasím se závěrem, eh, který si uvedla Doris, my jsme politikové, my máme rozhodovat o strategiích, my máme rozhodovat o rozpočtu, máme k tomu kompetenci. Jsme zde proto, abychom o tom diskutovali a tento návrh komise nám nemá být předložen jen tak, abychom jej odsouhlasili a potvrdili. My máme své návrhy, které chceme předložit a já jsem také ráda, že je zde určitá jednomyslnost v názorech, které zde byly předloženy, že tedy podporujeme to, co jsi říkala ty. Děkuji, Santiago. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Eh, Doris, eh, budu schematický, protože myslím, že už bylo řečeno v podstatě vše. Ten název. Myslím si, že by bylo velkou chybou dát eh, programu tento název, a to ze dvou důvodů. Za prvé, protože to není adekvátní pro ten program jako takový, neříká to, co ten program obsahuje. A navíc by to vytvořilo také uh, zmatek, pokud je o současný Erasmus. Podle mého názoru je to špatně zvolené jméno právě kvůli těmto dvěma důvodům a myslím, že jinak by měly být zachovány všechny ostatní značky, které si zmínila, protože jsou to zavedené značky a v obchodním životě je velmi těžké prosadit nějakou značku a teď, když už je máme, tak si myslím, že by bylo hloupost do ně přijít. Pokud je o sport, je pravda, že je to malé množství a musíme připomenout, že, že jsou to nové kompetence, které máme v oblasti sportu, takže bychom měli mít eh, mnohem podstatnější navýšení a chybí mě nějaká podpora věcem, které jsou obsaženy ve zprávě a které jsou horizontální, jako například Evropský den sportu, Evropské hlavní město sportu, anebo taková ta propagace místních sportů, jednotlivých zemí, které jsou součástí našeho kulturního dědictví. Pokud jde o Žána Moneta, tak tady trošku nesouhlasím. Já osobně nejsem vůbec příznivcem nominativních eh, dotací. Já si myslím, že by se měla dát eh, možnost všem. V pořádku, budeme podporovat programy, které existují teď, ale mohou se objevit i nové. A podle mě je to také způsob, jak ty staré programy se budou schválně aktualizovat, aby mohly konkurovat těm novým, takže já si myslím, že ty programy že by to mělo být prostřednictvím výběrového řízení. Neměly by to být eh, nominální programy, které by byly takto předem vybrány. Pokud je o rozpočet, Hovoříme o navýšení 70%, to je hodně i málo zároveň, byl bych rád, kdyby se to potvrdilo a mě by zajímalo, kam bude nasměřováno toto navýšení? Zda už o tom něco víme. Na které kapitoly bude určeno těch 70%? A já si myslím, že my jako poslanci bychom měli rozhodnout, kam bude tato částka nasměrována. Obecně chci říct, že souhlasím s tvými návrhy. Děkuji. Mr. Děkuji, pan Kirkop. Thank you very much, uh, chairman. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Erasmus je velmi dobře známý. A je dobře známý pro několik věcí, jednak například pro prioritizaci. Například máme zde ten známý citát, kdy se říká, když mám peníze, koupím si knihy a když mi něco zbyde, tak si koupím oblečení a jídlo, že ano. Program Erasmus všichni kolegové chválí. A zejména například z hlediska toho, za co všechno Erasmus stojí. A já si myslím, že i nám musí jít o prioritizaci. Já teď hovořím za Emu McClarkin a mohu říct si tolik. Určitě zde jsou určité obavy o velikost rozpočtu. Nejde jenom o velikost rozpočtu jako takovou, ale eh, hlavně o to, že těch 40% zhruba v něm není vlastně k ničemu konkrétnímu přiřazeno. A když začneme hovořit obecně o rozpočtech, tak eh, nám hrozí problémy, zejména v tom smyslu, že nebude využit tak, jak bychom si představovali. Máme obavy o, tu, o ten program půjček pro magisterské tituly, pro masters programy a jde nám také o to, jakým způsobem tento program vůbec bude fungovat. To znamená hlavně, jak bude fungovat jeho kontrola, což podle našeho názoru bude představovat určité problémy. A to znám přímo z zkušeností ve Velké Británii, kde máme určité systémy půjček, eh, které ne vždycky fungují. Programy Jean Monnet dostanou 78 milionů, pokud dobře čtu, což je více než celkový sektor sportu. A já si myslím, že něco takového bychom eh, měli spíše omezovat. Vy jste to konec konců, paní předsedkyně, svým způsobem už řekla, já s vámi souhlasím. My jsme si vždycky mysleli, že když Erasmus má mít nějakou funkci, má mít funkci, že podporuje mladé lidi. Jak říkáte, nezaměstnanost mladých je vysoká, to máte pravdu. A já bych rád, abychom alespoň zkusili zajistit, aby sportovní program, který samozřejmě vítáme, byl zaměřen na ehm, podporu organizací na té nejnižší úrovni je potřeba, aby evropští občané, mladí evropští občané, kteří jsou v nouzi, dostali ty peníze. Já si myslím, že sport je obeč, obecně velmi dobrá věc, je to skvělá příležitost a je potřeba do něj zapojit co nejvíce lidí, lidí mladých, jak bude možné, protože tito mladí lidé jsou budoucnost Evropy. Eh, budoucnosti Evropy nejsou ti, kteří jsou postarší, řekněme. A pak bych chtěl dodat ještě něco o těch nekomerčních sportovních akcích. Já bych eh, rád, abychom si dali pozor, abychom se neměli přístup od zhora dolů. Měli bychom opět spíše podporovat ty organizace na nejnižší úrovni, aby tyto začaly přispívat, aby se začaly zapojovat, aby se spojovaly, aby se poznávaly po celé Evropě. Jde nám o vztahy mezi mladými lidmi v celé Evropě, to je to nejdůležitější. Měli bychom zajistit, místo toho, abychom vytvářeli bloky jako minimálně pět partnerských organizací ze tří zemí a tak dále, zkusme to naopak. Zkusme to zjednodušit, abychom měli lokální komunity, lokální organizace, které se budou zapojovat do těchto, do těchto akcí. Podobně jako program LEADER v e, oblasti rozvoje venkova. Jde o to zapojit místní organizace, zapojit mladé lidi, soustředit se na věci, které jsou pro ně důležité, soustředit se na jejich rozvoj. To je to, co by mělo být naší prioritou. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Morten Lokegaard. Děkuji, paní předsedkyně. Souhlasím s mnohým, co zaznělo ve vašem úvodu. A e, faktem je, že k tomu mluvilo už tolik lidí, že e, by nemělo být e, příliš složité podle toho, co jsme slyšeli, se shodnout zde v našem výboru. Dovolte mi nicméně několik slov. Pokusím se neopakovat to, co už zaznělo. Myslím si, že komise předložila dobrý návrh, který mnohé zlepšuje oproti bývalému programu, zejména pokud jde o zjednodušování a zefektivňování těchto programů. E, to je něco, co naše frakce výrazně podporuje. Dovolte mi zmínit čtyři oblasti návrhu, ve kterých podle mého názoru parlament může výrazně přispět. Jednak to nejsložitější téma zdá se být i tedy název tohoto celého programu. Samozřejmě zjednodušování vede k mnoha problémům u zúčastněných stran, to už jsme slyšeli. E, faktem je, že není úplně jasné, kam bude spadat učňovské vzdělávání a různé školení a tréninky v rámci škol. E, na to je potřeba se zaměřit konstruktivně. Souhlasím s komisí, že Erasmus je jedna z nejsilnějších značek, e, které máme a to bychom měli ambiciozním způsobem využít. Ovšem, eh, to řečeno, je jasné, že to prostředí kolem programu Comenius, Leonardo a tak dále, o nich má velmi dobré smýšlení a je proto důležité tvrdě a konstruktivně pracovat a vypracovat jasný kompromis na toto téma. Já se těším na spolupráci v této oblasti. Pokud jde o kapitolu mladých lidí, Separátní kapitola o mládeži je dobrá věc, s tím rada už souhlasila, máme spolurozhodování a my bychom to měli podpořit. Sport. Ty prvky sportu zmíněné v návrhu komise jsou v podstatě relevantní a dobré. Já bych zejména chtěl zdůraznit důležitost podporování zdraví, zdravého životního stylu fyzickým sportem a pohybem Eh, protože členské státy ušetří obrovské částky ze státních rozpočtů, pakliže budou občané pravidelněji cvičiti. Máme zde již mnoho výborných aktivit a ty musíme jednoznačně podpořit. A musíme vypracovávat nové možnosti aktivit, eh, které svým občanům nabídneme. Pokud vím, tak už některé vypracováváme a měli bychom je podpořit, myslím si já. Pokud jde o aktivity Žána Moneta a jejich podporu, zde bych souhlasil, že je to zvláštní rozhodnutí, že podpoříme dvě a ne všech šest. Já si nejsem moc jistý, jaká je všeobec, jaké je všeobecné stanovisko k tomuto, ale eh, mé obec, můj obecný názor je podpořit šest těchto aktivit, protože podle mě není vůbec logické podpořit dvě a ne všech šest. Takže to je mé východisko do této rozpravy a to je zatím všechno z mé strany. Děkuji vám. Teď máme malinko času, ale ještě něco máme. Pane Bago, prosím, ale neopakujte to, co už zaznělo. Děkuji vám. Já návrh komise vítám. Právě eh, protože zahrnuje sport do víceletého eh, výhledu a obecně aktivity v oblasti sportu eh, jsou v souladu se evropský, eh, s evropským, evropskou nyním sportovním programem přijatým v rámci maďarského předsednictví. Ty návrhy jsou velmi rozpracované. Ovšem ta část o provádění, o implementaci je velmi obecná. A já si moc nedovedu představit, eh, jak, budou, jak bude garantováno navázání a pokračování v těch už osvědčených programech. Dále, Integrační program pro mladé. Já si myslím, že tady by se měl změnit i obsah, nejenom forma. Eh, národní úřad eh, by znamenal, že podpora těchto programů, respektive zdůraznění těchto programů na národní úrovni bude velmi složité. Celoživotní vzdělávání je důležitou součástí těchto programů, ale není jedinou součástí těchto programů. Mezikulturní vzdělávání by součástí současného programu nebylo. A právě proto bych podpořil to, aby mladí lidé měli samostatnou kapitolu v tomto, eh, v tomto návrhu. A pokud je o aktivity Žana Moneta, rada rozhodla, ovšem mne jako europoslance to k ničemu nezavazuje. Já jsem eh, pro to, co říkáte vy, paní předsedkyně a další, že ty eh, alokace, toto přidělení finančních prostředků by mělo být založeno na přihláškách, na žádostech, což bude eh, podporovat konkurenci, která musí eh, zvítězit ve finále, že ano, podpoří to kvalitu těch programů a já si nemyslím, že bychom měli uvádět explicitní seznam institucí. Dobrá, pardon, to jste mi špatně rozuměl, já jsem to neřekla, ale dobře, budeme o tom ještě mluvit. Sabine, prosím. Budu velice stručná, protože mnoho tady už bylo řečeno. Naprosto podporuji základní přístup zprávy, která byla dnes představena v pracovním dokumentu. Domnívám se, že to je skutečně správná cesta, eh, včetně toho zachování starých názvů, protože si myslím, že i kromě Erasmo i dalšími nás se stala skutečně známou značkou. A když se u nás například žáci identifikují s komeniem, oni by se neidentifikovali s Erasmem, protože jsou zvyklí na, na komenia, to jsou prostě žáci základních škol. Ale Teď odpoledne mám pocit, že tady máme více členů komise, zástupců komise, než jsme měli ráno, tak se chci zeptat, když komise děláte návrh týkající se 76 eh, procent vázaných prostředků, a nechat prostě flexibilní peníze, 56% plus 44%, promiňte. A to by tedy mě zajímalo, eh, co si jaksi komise u těch 44% myslela. No, protože když to takto koncipovalo, tak zatím musela vězet nějaká myšlenka a já bych měla radost, kdybyste mi na tuto otázku mohli dát odpověď. Děkuji mnohokrát. Máte slovo. Mr. Commission. Thank you. Thank you very much. Uh, Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Jako byrokrat, um, a doufám, že se jeden z těch skvělých, nebudu hovořit o pocitech uh, ohledně toho, co jste navrhla. Máme pocit, uh, že v celé řadě věcí se shodneme. Důležitá je mládež, důležitý je taky lepší vztah programu a s politickými prioritami. Souhlasíme také s celostním přístupem, který by měl zahrnovat také neformální vzdělávání a také souhlasíme se zjednodušením. A případně bychom souhlasili také s ambicemi ohledně rozpočtu celá řada věcí, když se na ně díváte, i když se na ně díváte jako na nesouhlas, tak je to spíše neporozumění nebo nedorozumění. Mám pocit, že jsme nebyli úplně jednoznační, když jsme předkládali svůj návrh. První z těchto věcí je význam, který přikládáme mládeži samozřejmě přikládáme mládeži obrovský význam a souhlasíme s vámi, že mládež a zaměstnatelnost, zaměstnání je jeden z největších problémů Evropy. A proto si myslíme, že celostní přístup je důležitý. Myslím, že s tím všichni souhlasíte, že je důležité vyřešit předčasné odchody ze škol. To je důležité pro vyřešení příležitostí mládeže. Ať už se jedná o formální nebo neformální vzdělávání, tak všechny akce jsou důležité v oblasti mládeže. Je tedy důležité mít tento holistický přístup. Druhá věc, o které bych se rád zmínil, je to, o čem někteří z vás hovoří jako ryze ekonomický přístup tohoto návrhu. Mohu vám říct, že tak tomu není. Něco jsme se udělali špatně, když vytváříme tento dojem, ale není tomu tak. Když říkáme, že tento program navazujeme na stávající politické rámce, například vzdělávání a školství 2020, ty všechny obsahují velmi silnou sociální dimenzi nebo spolupráci v oblasti mládeže. I tento program eh, obsahuje velmi silnou sociální dimenzi a aktivní participaci mladých lidí. My si myslíme, že toto je důležité a právě proto jsme tam poprvé od, dali tyto politické reference jako hlavní cíle programu. A v tomto smyslu se musíme ujistit, že tento program skutečně bude zasahovat všechny důležité aspekty v oblasti vzdělávání, mládeže, sportu a tak dále. Myslíme si, že zde máme za úkol lépe vysvětlit to, co děláme. Další neporozumění nebo nedorozumění souvisí s úrovní podrobnosti, pokud jde o popis jednotlivých akcí. V podstatě se jedná o stejné úrovně, i když to není rozděleno na jednotlivé sektory. Když se podíváme na to, co chceme udělat například v oblasti mobility ve vyšším vzdělávání, tak cituji náš návrh. My říkáme, že bychom měli podporovat transnacionální mobilitu eh, studentů z vyššího vzdělávání mezi zúčastněnými zeměmi. Tato mobilita může mít formu eh, vzdělávání v zahraničí nebo stáží u partnerských institucí a tak dále. Přesně to se říká v současném LLP. Takže pokud se na to podíváme, na to, co navrhujeme novýma očima, tak si myslím, že je tam mnohem větší soulad, eh, než se na první pohled zdá. Paní pak my tady hovoříme mezi odborníky. To je dobré, protože to znamená, že výsledek eh, bude solidní. Nicméně, nevíme o celé řadě věcí, které se dělají v současné době pod LLP. V mnohých věcech budeme ještě dále pokračovat, ale spousta z těchto detailů není obsažena v právním základu, jsou obsaženy v implementačních dokumentech, v prováděcích dokumentech. Je tedy velmi důležité, abychom srovnávali právní základ LLP, ne příručka pro žadatele. S tím základem Erasmu pro všechny. A potom si myslím, že je zde celá řada bodů, což samozřejmě není dobrá zpráva, kdy možná úplně nesouhlasíme. První věc je ten název. Spousta lidí říkala, že tento název není vhodný. Někteří říkali naopak, že tento název vhodný je. Bude na vás, na parlamentu a na radě, abyste přijali závěrečné rozhodnutí. Nicméně analýza byla velmi jasně analyzována, provedena Myslím, eh, že možná jste neměli dost času, abyste se podívali na analýzu dopadu, kde se všechno velmi jasně vysvětluje. Erasmus je nejznámějším grantem Evropské unie, to je jasné, takže jsme si mysleli, že by bylo vhodné využít této značky, abychom se ujistili, že tento program bude viditelný eh, a také úspěšný. A i parlament, když předkládá nové návrhy a pilotní projekty, tak také používá toto jméno. Parlament navrhl Erasmus pro učně, což byl tedy také pilotní projekt a znovu využil tuto značku. Takže si myslíme, že by tato značka mohla pomoci tomuto programu. Další věc, o které nesouhlasíme, je flexibilita. Není to přesně 56%, měli bychom k tomu eh, přidat těch 5%, takže to bude asi 61%, které navrhujeme, plus tady těch 5% na administrativu. Je velmi těžké rozhodnout dnes o prioritách, které budeme muset řešit v roce 2018, 19 a 20. A proto si myslíme, že je důležité otevřít prostor definování priorit a mít velmi jasné minimální alokace na jedné straně a na druhé straně umožnit spravování horizontálních priorit, které by pokrývaly takovou oblast, jako je ehm, mládež, ehm, mládež ve školách a další aktivity. Mnohé z nich jsou velmi důležité. A další eh, věc, eh, poslední věc eh, se týká managementu. Myslím si, že je to velmi důležité, protože budeme mít jasná pravidla, proto je důležité, aby ty akce, které navrhujeme, ať už se jedná o mobilitu, strategickou spolupráci či podporu, tak je důležité, aby byly implementovány stejným způsobem ve všech členských státech. Už prvním krokem by bylo, aby byly implementovány stejně v rámci jednočlenského státu a dnes tomu tak není. Je to důležité pro příjemce, abychom měli uh, řídící systém, který zajistí konzistentnost eh, těchto žádostí v rámci jednoho členského státu. Děkuji. Vielen Dank, Herr Děkuji mnohokrát. Tedy, no. Ich bin ich muss vorsichtig. Jsem předsedající, musím být opatrná. Takže, milý pane Koreli, konstatoval jste, že v některých věcech jsme si velice zajedno, v tom s vámi souhlasím, v jiným si nejsme zajedno. Také jste s vašemu velkému potěšení mohl konstatovat, že tady jsou kolegové, kteří by klidně mohli žít i s tím názvem proti tomu také nic nemůžu dělat, ale mohu vás ubezpečit, že většina proto tedy není. Nejedná se o název, nejedná se přece o to, že bych chtěla mít pravdu. Když jsme to vysvětlovali, nejenom já. Je to nesmysl. Je to matoucí. A neříká to, neříká to to, co chceme. Měli bychom mít opatrní Ehm, jedně proto, že tento parlament řekl k věcím, řekl mimo jiné, že chceme Erasmus pro učně, na to byste se tedy neměl odvolávat. Já jsem tenkrát se ptala kolegů eh, a říkala jsem, znáte Leonarda, to je totiž váš Erasmus, to se jmenuje Leonard, když to nevíte vy jako poslanci, eh, tak nemusíte teď přijít s takovým eh, jako zvláštním návrhem, který si teď komise vzala jako bumerang. To teda nebylo zrovna správné. Dobře, Eh, nebudeme to tady znova rozebírat. Myslím si, že bychom si měli být eh, zajedno v tom tématu zjednodušování. Téma zjednodušování také znamená, že zjednodušíme téma při kladení žádostí. Nejenom tady, i u kreativní Evropy, všude je to problém, ale není to jenom problém komise, je to problém meziinstitucionální dohody mezi radou, parlamentem a komisí, že všechno musí být překontrolováno až do poslední čárečky, ale peníze, které se tady vydávají u Komenia nebo u Leonarda, to prostě nejsou horentní sumy, na eh, nich se lze obohatit. To jsou skutečně peníze, které spotřebují ti, kteří tím chtějí realizovat své programy. To znamená, jenom apeluje na to, aby to bylo skutečně jednoduché. A je přece jenom tedy zvláštní, to se tedy divím, že veškeré peníze tohoto programu byly vyčerpány. Vždyť tady není ani jeden jediný příklad eh, u sociálního fondu, u strukturálního fondu, tam prostě nebyly vyčerpány všechny peníze, ale tady ty peníze byly vyčerpány. A je také jasnou a myslím si, že už na to upozornila paní Trupelová, že instituce, které podporujeme, jsou také podporovány jinými prostředky, to znamená, musí také nalézt jiné prostředky, aby mohly přežít. Když si vemu Brugy nebo Maastricht nebo cokoliv jiného, tyto instituce nemohou prostě přežít jenom na základě těch peněz, které dostanou, ale je to pro ně důležitý kamínek v mozaice Vždyť to e, Maastricht je dítě tohoto domu, Trevír je dítě tohoto domu, to byly všechno myšlenky, které jsou personifikovány, zinstitucionalizovány. A těm kolegům, kteří říkají, už to nechceme, no tak prosím pěkně, ráda bych tady řekla, nemusíme přeci znovu vynalezat kolo, protože když tady věci již celou řadu let dobře běží, taky přece nemusím hned odstraňovat kvůli tomu takže bych skutečně prosila o to, abyste se postavili za mě, buď všichni nebo nikdo, a když to nebude nikdo, tak budou muset všichni žádat eh, konkrétním projektem, aby dostali peníze, ale to je daleko obtížnější, stojí to daleko víc managementu a daleko víc správních nákladů, než kdybychom to dělali tak jako do posud. Dobře, já k tomu už nemám moc co připojit. Děkuji mnohokrát všem kolegyním a kolegům kolegům, kteří již celé týdny na tom pracují velice intenzivně, už jsme se o tom radili. Skutečně se tady nejedná o císařově lázně. Já nechci mít ve všem pravdu když přišel ten program celoživotní vzdělávání, tak já jsem si představila, že pod těmto názvem můžeme dělat to, co děláme do posud. Bohužel to tak není, proto přeci nemusíme měnit jméno, ale můžeme změnit proceduru. A tady jsem zcela na straně komise a tak to chceme taky učinit. Téma sport. O tom musíme ještě pohovořit, pane Kýrkope, ale to je otázka, která se objeví, až budeme hlasovat o jednotlivých částech. Je tady celá řada pozměňovacích návrhů k Erasmu, co se k tomu dá ještě připojit. Myslím si tedy, že mm, to bude v pořádku, protože se k tomu ještě vrátíme a k tématům národních agentur. Bych ráda ještě něco řekla. Národní agentury pracují, ale co potřebují národní agentury je, společný komunitární portál, aby to, co dělá v Německu Comenius, věděl přesně, co dělají i jiné programy, abychom tady měli to příčné propojení. Myslím, že komise to právě nějak zavádí a budeme to mít i pro nový program pod starým názvem, jak doufám tedy, a myslím si, že to bude dobrý nápad, jak místo celoživotního vzdělávání jsme mohli říci něco pregnantnějšího. Nic proti tomu mít nebudu, ale muselo by to být alespoň tak dobré jako celoživotní vzdělávání. Zapomněla jsem ale, že je přítomna i rada, milá paní Andersenová. Máte slovo, možná, že nám můžete rychle říci, co rada již přijala nebo eventuálně navrhla. Prosím. Yeah. Thank you very much. Eh, O, děkuji, paní předsedkyně, že jste mi dala příležitost informovat tento výbor o práci prováděné v Radě na tomto navrhovaném programu za tedy dánského předsednictví. Začnu tím, že my samozřejmě respektujeme roli Evropského parlamentu v celém procesu a tím pádem eh, to znamená, že Rada čeká na výsledek prvního čtení v Evropském parlamentu. Dánské předsednictví zaujalo horizontální průřezový přístup eh, na základě jednání o víceletém finančním rámci a v oblasti vzdělávání a školení mladistvích a sportu chceme dosáhnout eh, všeobecného přístupu a politické schody ve všech těchto tématech, což zahrnuje samozřejmě i Eh, tento navrhovaný program. Tento všeobecný přístup eh, byl dosažen eh, radou ministrů 11. května. Je to přístup nezaujatý, protože zatím čekáme na výsledek prvního čtení v parlamentu, ale je nezaujatý, protože nezau, ne, ne, neobsahuje úvodní ustanovení, body odůvodnění nebo cokoliv dalšího, co se na různých platformách ještě diskutuje, což je například i finanční nařízení. Ten všeobecný přístup rady podporuje zjednodušený a zjednodušený přístup e, návrhu komise, to znamená vzdělávání, školení, mladiství a sport v jednom programu. Tuto rovnováhu chceme zachovat, to znamená rovnováhu mezi výhodami integrovaného programu a mezi formálním, neformálním vzděláváním a vzdělávacím sektorem a zatím e, zároveň chceme zachovat specifika jednotlivých sektorů, tak, jak se odrážejí v stávajících programech. Různé sektory a různé systémy vzdělávání v členských státech jsou také zdůrazněny v našem textu. Například vzdělávání dospělých je samostatný sektor a e, rovněž řešíme minimální alokace pro jednotlivé sektory, stejně jako alokace pro Eh, ta sportovní hnutí eh, na lokální a nejnižší úrovni. Aspekt celožího, celoživotního vzdělávání je u nás více zdůrazněn než v původním návrhu. Pokud jde o tento aspekt, je důležité zmínit, že přes podporu integrovaného programu a přes nové možnosti lepšího propojení formálního a neformávání existovala v radě jasná žádost na to, aby byl viditelnější aspekt mladých. To znamená, že náš přístup, náš, eh, naše vyjádření zahrnuje nezávislou kapitolu o mladistvích a e, zahrnujeme sem i neorganizované skupiny mladistvích jako kontaktní skupinu. To znamená, že máme tři kontaktní kapitoly a tři řádky v rozpočtu. Rozpočet máme strukturovaný pro mladistvé stejně jako sektor vzdělávání a školení, tak abychom potrhli aspekt celoživotního vzdělávání a výhody, které tento sjednocený program přináší. Další změny, které možná budou tento výbor zajímat, jsou, že byly odstraněny indikátory z toho právního aktu jako takového, ty se budou rozhodovat v programovém výboru. Eh, tento výbor pakliže to bude nutné, se může setkávat v různém složení. Členské státy podle e, dokumentu Rady mají rozhodnout o řádném a efektivním e, systému implementace při respektování evropské legislativy, například finančního nařízení. A je taky fakt, že dokument Rady neobsahuje referenci na, jed, na jednu koordinační instituci nebo národní agentury. Členské státy budou sami určovat počet agentur a institucí, které e, toto budou dělat při samotné implementaci programu. Těch šest um, institucí Šest institucí programu Jean Monnet jsou zde zahrnuty. Eh, máme zde jiný název než Erasmus for All. Já si myslím, paní předsedkyně, že společného mezi parlamentem a radou je mnoho, ale de facto eh, se shodneme vlastně i s komisí na velké většině témat. Děkuji vám, že jste mi dala slovo. Děkuji. Děkuji. Já jsem svůj závěrečný projev již pronesla. Já pěkně děkuji komisi, eh, zejména za to, že je ochotna s námi spolupracovat. Děkuji za to stejné i radě. Kdyby to tak nebylo, nebyl by program. Zkrátka, tak funguje spolurozhodování. Máme větší páky a my sedíme na delším konci té páky, tak říkajíc, a musíme všichni jak si táhnout jedním směrem. Ale já si myslím, ehm, že eh, odpůrců našeho přístupu je už velmi málo a vůbec překážek je málo a společně se nám je podaří odstranit. Děkuji vám za tuto první rozpravu. V červenci budeme pokračovat druhou rozpravou, kde už budeme hovořit konkrétněji o strukturách, eh, což už je v podstatě detailnější práce na tom, co představila komise. My to budeme doplňovat vlastními představami a vlastními koncepty. Děkuji, že zde máme někoho jako právního poradce, který toto bude moci, moci skutečně dělat. Eh, děkujeme všem kolegyním Eh, konkrétně Evě, že se toho ujali, protože bez vás by to vůbec tak dobře nešlo. Je to práce velmi složitá a my to oceňujeme. Já doufám, že se nám podaří najít to nejlepší v návrhu komise. Takže děkuji, uzavírám debatu na, tento, na toto téma a dostávám se k dalšímu bodu na pořadu jednání. Jetzt, eh, Takže teď přeskočíme na bod 12, protože Pan navrhovatel na rozpočet 2013 je tady a chce s námi mluvit. Takže Paní Benrapatu, prosím. Promiňte, mohla byste mi dát více detailů týkající se uh, eh, kalend- agendy, to znamená, jak to bude s pozměňovacími návrhy. Ano, 19 července na posledním zasedání před letními prázdninami budeme vést ještě jednou diskusi, kde půjdeme do detailu u jednotlivých otázek a potom v září na zasedání předložím svou zprávu. V září. V září. Posunuli jsme to o měsíc. V září tedy předložíme zprávu a potom budete mít možnost eh, podávat pozměňovací návrhy. Eva výboru bychom měli rozhodnout hlasováním v listopadu. Posunulo se to přes léto. Je to jasné? V pořádku. Dovolte, abych vás požádala přejít k dalšímu bodu, a to je bod 12 teď, protože tady máme eh, zpravodaje z výboru pro rozpočet. Komise předložila návrh rozpočtu 25. dubna a Eh, nyní došlo k nejrůznějším aktivitám v rámci rozpočtu a jeho vyjednávání. Stále ještě běží tato jednání a my jsme dostali prozbu z výboru pro rozpočet, abychom prostě počet pilotních projektů předložili a přípravných akcí. To jsme teď učinili. Eh, aby na to komise mohla zareagovat a možná, než tedy potom rozhodneme, bychom měli zvážit, jaké pozměňovací návrhy podáme. Za druhé, tady máme stanovisko k rozpočtu, které vlastně uvádí všechno, eh, co zpracoval náš zpravodaj, jaké priority v oblasti kultury máme. A třetí věc jsou pozměňovací návrhy pro radu a pro Eh, návrh rozpočtu, který předložila komise. Dobře, já sama k tomu nechci mnoho říci. Ano, to je teď trošku příliš mnoho a dávám slovo panu zpravodajovi. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za tu možnost eh, vystoupit zde v kulturním výboru a hovořit o rozpočtu a výhledech na rok 2013. Jak víte, Postup, který vede ke schválení rozpočtu, je velmi dlouhý. Začíná schválením eh, hlavních směrů parlamentem na březnovém zasedání ve Štrasburku. Teď už jsme předložili a na příštím zasedání rozpočtového výboru budeme diskutovat o mandátu pro trialog. Je důležité navázat úzkou spolupráci se specializovanými výbory, protože především v období krize je důležité nasměrovat zdroje na ty iniciativy, které spadají do priorit eh, parlamentu a které především umožňují optimální alokaci těch vzácných zdrojů, které máme k dispozici. Chtěl bych stručně předložit eh, priority, které jsme vybrali pro rozpočet eh, na rok 2013. Hlavně kvůli tomu, že řada členských států je v období hluboké krize, tak jsme chtěli rozpočet zaměřit na rozvoj a růst a na druhé straně na zaměstnanost, především s ohledem na zaměstnanost mládeže. Je jasné, že Chceme, aby tento rozpočet byl nahlížen všemi výbory ve světle těchto priorit. Na druhé straně musíme vzít úvahu také to, že je to náročný rozpočet, poslední, poslední rozpočet eh, a poslední finanční výhledy byly 2007 až 2013. V té době jsme měli spoustu závazků, ale teď eh, na tento rozpočet dopadá ta problematika plateb. To znamená, že s těmi finančními zdroji, které máme, musíme čelit závazkům, které byly přijaty v předchozích letech. A z toho důvodu Evropská komise v návrhu rozpočtu navýšila, nebo tedy požadovala další navýšení v porovnání s předcházejícím rozpočtem prostředků na platby o 6,8 Jak víte, Rádi bychom také dosáhli toho, aby na prioritní cíle byla soustředěna většina zdrojů, které máme dnes k dispozici. A tak to uděláme u všech speci- se všemi specializovanými výbory. Další věc, která mě připadá důležitá v souvislosti s tím, co jsem právě dostal a co se týká pilotních projektů a přípravných akcí. Aby se co nejlépe využili zdroje, které máme k dispozici, rozhodli jsme, i letos eh, přijmout postup, který nám umožní do závěrečné dohody o rozpočtu zahrnout pouze návrhy pilotních projektů a přípravných akcí, které jsou uskutečnitelné. Z toho důvodu jsme připravili harmonogram, který počítá s tím, že do konce měsíce bude v jednotlivých výborech, specializovaných výborech, eh, prezentován tento návrh pilotních projektů a přípravných akcí. Vidím, že vy už to máte připraveno. A tyto návrhy potom eh, rozpočtový výbor předá Evropské komisi. Ta provede první hodnocení, předběžné hodnocení proveditelnosti těchto pilotních projektů a přípravných akcí, aby nám do konce července mohla předat hodnocení, své hodnocení pokud jde o možnost implementovat pilotní projekty a přípravné akce. Na začátku září, pokud bude třeba provést nějaké úpravy, tak budou provedeny a potom jednotlivé výbory budou hlasovat o svých návrzích pilotních projektů a přípravných akcí. Pokud jde o marže, které jsou k dispozici v jednotlivých rubrikách, tak do nich potom komise začlení návrhy jednotlivých výborů. Důležité je říci, že tam zahrneme pouze výbory, které budou ze strany komise posouzeny jako proveditelné, protože především v okamžiku, kdy máme málo zdrojů, si nemůžeme v rozpočtu dovolit vyčlenit zdroje na projekty, které nikdy nespatří světlo světa. Proto jsme tedy nejdřív předložili návrhy Evropské komisi k posouzení a potom pouze vezmeme v úvahu ty, které Evropská komise posoudí jako proveditelné, uskutečnitelné. Pokud jde o programy, které především eh, se týkají tohoto výboru, tak si myslím, že vyžadujeme od eh, výboru vlastní posouzení my to vždycky vyžadujeme od všech výborů. To vždycky vyžaduje rozpočtový výbor, který potom eh, je označován za pána ne, protože vždycky nedovolí ty projekty, které nejsou realizovatelné. Nicméně my se chceme tomuto vyhnout, takže posuďte vy sami, zda tyto projekty eh, splňují ty priority, vezměte v úvahu také negativní priority. Vždycky je dobré, kdybychom už od specifických výborů dostali k těm programům určité informace, kdyby se zaměřili na to, které projekty mohou být užitečné a které naopak ne. Takže důležité je i to vaše hodnocení. A Potom v závěrečné dohodě s radou budeme moci vzít v úvahu právě vaše indikace. Když bychom museli dělat škrty, tak by bylo dobré, abychom věděli i od vás, kde a jak ty škrty udělat. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Vorhin äh, gleich Měla, chtěla jsem hned dát slovo panu Laviovi, protože tady máme určitý postup a ten je jistě tak správný. My jsme prostě teď nazbírali jednotlivé návrhy pilotních návrhů. Ve výbory konstatuji, že já tam žádný nemám, i když jsem dala tři, to tedy nevím, proč tam u toho nejsou, to si tedy zkontroluju, protože už jsem to předala před několika týdny. No dobře, chceme hlasovat v červenci eh, o návrhu rozpočtu. Dělali jsme to minulý rok, dělali jsme to taky tak teď. Když budeme čekat na to, co nám předloží rada, tak nám uplynou letní prázdniny, tak bychom to neměli dělat, takže bych chtěla žádat o to, abychom ty pilotní projekty a ty a vhodné akce měli odhlasované už v červenci. A abychom tedy dali eh, zpravodajovi mandát aby udrželi veškeré rozpočtové řádky, tak jsme to dělali i minulý rok a myslím si, že bychom to měli udělat ehm, tak i letos. Protože nemá prostě cenu čekat na radu, pak by bylo zase příliš pozdě. Teď dám slovo kolegovi Luke Kardovi, prosím. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. A děkuji panu Laviovi, že jsem přišel a informoval nás stavu věci. Mnoho už bylo zmíněno, dovolte mi stručně zmínit celý postup, tak aby ho všichni dobře chápali. Jak už bylo řečeno, máme několik hlavních rozpočtových úkolů. Máme pozměnění hlavního rozpočtu, pilotní projekty a stanovisko k rozpočtu o, spolu, o prioritách. Z tohoto důvodu byl eh, distribuován balíček informační pro členy výboru KULT. Eh, doufám, že ho všichni už máte. No, nebo ho dostanete prostě. Zde jsou detailně uvedeny jednotlivé položky rozpočtu, je zde harmonogram, eh, některé termíny už byly změny, a je zde samozřejmě také tiskové sdělení komise, které bylo vydáno společně s návrhem rozpočtu, které dobře informuje o základních, eh, základních tématech tohoto rozpočtu. Teď k té proceduře. Komise přijala návrh rozpočtu 25. dubna. A teď je řada na radě, že ano, jak už bylo řečeno. A jako minulý rok stanovisko rady přijde jistě velmi pozdě, jak už říkala paní Pak, někdy na konci července. A tak, abychom měli dostatek diskuzí o tomto rozpočtovém, eh, o tomto rozpočtovém návrhu, v rámci jednotlivých, eh, v rámci jednotlivých výborů bude výbor kult postupovat stejně jako v loni. Budeme o návrzích na změnu rozpočtu hlasovat už v červenci. Jak už bylo řečeno, já eh, doufám dostanu eh, průřezový mandát na začlenění těchto pozměňovacích návrhů někdy v září a případně mandát k obnovení návrhu komise podle toho, jak to bude potřeba. Doufáme, že ne, ale nikdo, nikdy nikdo neví. Jako minulý rok je potřeba si stanovit priority, protože marže máme velmi malé, Eh, máme zde nějakých 25,6 milionů euro na PPP, eh, pardon, na, na sekci 3B, na sekci 1A budeme mít 91 milionů euro, což je o trošku více než ve dvou minulých letech. Eh, já jsem si zkoušel najít nějaké vysvětlení tohoto, nepodařilo se mi to. Možná je to kvůli té situaci v oblasti pladeb, já nevím. Každopádně je to spíš dobře, že máme 25,6 miliard, milionů, protože loni jsme měli jenom 15 milionů, ale i tak to znamená, že budeme muset stanovit priority. Eh, diskuse v této věci už začaly. A teď se dostávám tedy k těm pilotním projektům. Eh, termín už jsme měli, já nevím, proč eh, projekt paní Pakt nebyl zatím zahrnut, ale na to se samozřejmě také zaměřím a zjistím to. Byl vytvořen seznam a byl vám rozdán. Eh, všiml jsem si, že si tady už s ním někdo hraje, tak myslím, že už ho máte. A nebo vám ho někdo právě rozdává. Eh, do 4. června ho předáme sekretariátu výboru pro rozpočet a pak se tím eh, začne těmito neformálními návrhy zabývat komise a doufáme, že dostaneme nějakou zpětnou vazbu od nich a uvidíme, co bude nejpřijatelnější. To už konec konců zmínil pan Lavia. První zasedání stínových zpravodajů na diskusí o těchto věcech bylo už provedeno. Pokud jde o platbách, samozřejmě všechny návrhy už tehdy nebyly k dispozici, ovšem Diskutujeme například o partnerství v oblasti sportu, což znamená o projektech, které už byly přijaty v loňském roce. A nakonec mi dovolte několik slov k stanovisku k rozpočtu. Eh, výbor bude rovněž přijímat eh, stanovisko k rozpočtovým prioritám na rok 2013. Já přednesu návrh stanoviska v červnu, hlasovat budeme na začátku října Eh, programy Lifelong Learning a Youth in Action byly velmi úspěšné a byly velmi dobře implementovány, podobně jako program Erasmus. A je zde hodně neuspokojené poptávky, takže je jasné, že investice do vzdělávání a do mladistvých je neustále klíčovou prioritou našeho výboru a je to v podstatě také v souvislosti s hlavními cíly eh, programu EU 2020, takže v tomto, v tomto směru budeme pokračovat. Samozřejmě nesmím zapomínat na kulturu a média, investice do kreativního průmyslu eh, a to bude v tom návrhu stanoviska také uvedeno. A v neposlední řadě bude naší prioritou také komunikační strategie. Je potřeba pomoci občanům aby ti to měli přístup k rozmanitým a spravedlivým informacím v rámci Evropské unie, což je stále důležitější, zejména vzhledem k parlamentním volbám do Europarlamentu v roce 2014. Takže to by tak, paní předsedkyně, stručně byla, byly titulky, hlavní novinky toho, co nás čeká v nejbližší době. Samozřejmě předpokládám, že v této věci bude následovat celá řada dalších zkůzek. Děkuji vám eh, za vaši práci. Ivan, prosím. Câteva cuvinte aș vrea să spun despre acțiunile pregătitoare și proiectele pilot. Děkuji vám mnohokrát. Dovolte mi promluvit o pilotních projektech a přípravných aktivitách. Samozřejmě jsou velmi dobré, pokrývají kulturní diverzitu, vyšší vzdělávání, média, sport a tak dále. Ovšem, eh, tyto programy nedostanou všechny finance, které chtějí, to víme z minulosti a slyšeli jsme to konec konců i od pana zpravodaje. Rozpočet lze pozměnit v rámci rozpočtového eh, výboru. Máme určitý vliv. Já si myslím, že přípravné aktivity jako ta pro oblast sportu, které byly úspěšné, by měly mít, být i nadále financované. Zejména proto, že momentálně nemáme dedikované financování pro oblast, pro oblast sportu. Rád bych řekl eh, panu zpravodaji, že vzdělávání, zejména vzdělávání mladistvých, je prioritou v rozpočtu 2013, tak jak to bylo v minulých letech. Možná je to chyba na mé straně, možná jsem špatně četl, ale víme, že rok 2013 bude velmi obtížným rokem v oblasti financí a eh, že to bude i složitý rok pro víceletý finanční rámec, protože budeme muset pracovat s prostředky, které pocházejí z předchozích let, protože už jsme v podstatě na hranici rozpočtu a e, je to, je to zároveň situace, kdy musíme bojovat s nezaměstnaností, s nezaměstnaností mladých a kdy máme velmi složitou situaci na trhu práce. Ovšem já si myslím, že i přes tuto situaci e, bychom měli přijímat opatření v oblasti mladistvých na evropské úrovni, která budou prospěšná. E, mnoho už bylo řečeno, nebudu to tady už dále rozvádět. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám. Ivo Belet. Voorzitter, en eh, dank aan de... Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také zpravodajovi Lavíjovi za jeho vynikající úvod. Teď víme, na čem jsme. Paní předsedkyně, měli bychom se soustředit na priority naší frakce. Celoživotní vzdělávání bylo dlouhou prioritou pro naši frakci, tomu tak také zůstává a proto jsme spokojeni, že i v tomto časovém období zůstávají závazky a platby vlastně ve stejných objemech jako v minulosti. A doufáme, že v příštím programu, ať už se bude jmenovat jakkoliv, ať se bude jmenovat celoživotní učení se nebo nějak jinak, že tomu tak zůstane i nadále a že nedojde k žádným škrtům. Eh, máme rozpočtonou položku 3.2 občané v akci a programy pro sdělovací prostředky, mediální programy. Tady máme také radost toho, že eh, závazky zůstávají na stejné úrovni a budeme se skutečně zasazovat o to, aby i v tomto roce bylo znovu jasně ukázáno, že to jsou priority, eh, které navazují na cíle programu 2020. Doufáme, že i v roce 2013 tomu nebude jinak. Hmm, to je skutečně koncens, stejně jak řekl pan Lokegaard i u sportu. Máme tedy různé návrhy, které byly podány Ehm, zejména u sportu, co se týče přípravných akcí. 4 miliony to bylo stejné jako loni. Není to zase nějaká obrovská suma, ale chceme prostě vyslat signál, že chceme zůstat aspoň na této úrovni a chceme tady položit základ pro program sport, který jste popsala vy ve vašem dokumentu. Vy jste ve vašem pracovním dokumentu řekla, že tady je třeba stanovit priority pro přípravné akce i pro příští rok. Samozřejmě v rámci rozpočtu a tímto způsobem chceme se pokusit také začlenit znovu do společnosti skupiny, které jsou na okraji. To jsme si přece vzali pro příští víceletý finanční rámec. To by mělo platit i pro období poté. Já vlastně mohu hovořit nizozemsky, <laughs> promiňte, že jsem přešel do angličtiny. Dobře, a teď jsem nalezl váš návrh. Společně s panem Kostou jste, udělala, jste předložila návrh s ohledem na vysokoškolské vzdělávání pro uh, studenty eh, se specifickým eh, pozadím a se specifickým biografií. Ano, my jsme měli podobné věci a společně s vámi je to teď 20 návrhů, no tak uvidíme pak, eh, jak tedy dojde ke konečnému rozhodnutí, ale souhlasíme s vámi, Musíme se tady velice rychle dohodnout a um, máme naprostou důvěru v pana zpravodaje, že to nakonec bude uh, dobře upraveno. Konec konců s ohledem na rozpočet musíme být všichni skromní. Eh, velmi stručně, protože eh, můj kolega Lavia z rozpočtového výboru je teď mezi námi a protože velmi dobře víme, že na rozpočtovém výboru diskutujeme o tom, kde můžeme ušetřit peníze nebo kde to můžeme seškrtat, protože to možná nebylo udržitelné nebo nebylo to příliš produktivní, nepřinášelo to výsledky. Ale tady pro náš kulturní výbor je to velmi jasné. Máme malinketý rozpočet, máme velmi dobrou eh, implementační úroveň a spoustu dobrých příkladů můžeme lidem opravdu ukázat, že děláme věci pro evropské občany a to je v podstatě jediná věc, kterou tady chci říci. V našem rozpočtu není žádný prostor na seškrtávání peněz, protože my opravdu musíme usilovat o podporu těchto oblastí, jako je vzdělávání, aktivity občanů a mládeže boj proti nezaměstnosti a tak dále. To si myslím, že je velmi důležité pro náš výbor. Den habe ich gesehen, Änderungsantrag. Děkuji, já jsem ten pozměňovací návrh viděla, ano. Já jsem taky v oblasti kultury a dalších dělala sama pozměňovací návrhy. Já nevím, kam se ztratili, možná, že někde u mě v kanceláři, ale nevím, eh, asi eh, nekončí v rukou těch pravých lidí. No, samozřejmě eh, my můžeme pracovat rychle pouze, když budeme všechno mít anglicky. Takže když budou pozměňovací návrhy v angličtině, tak to tak bude zkrátka muset stačit. Chceme-li být rychlejší, eh, chceme-li být hotový před radou, tak to tak zkrátka musíme udělat. Já prosím o váš souhlas, že bychom to tedy tak udělali. Teď dostane slovo pan kolega z komise. Eh, pardon, paní kolegyně z komise, Brigitte Debo, prosím. Thank you. Děkuji. Nejdříve chci omluvit pana Nouce, že tady není. Jako obecnou věc, abych také zopakovala to, co zde už bylo řečeno, vzdělávání a kultura. Mají eh, další prostředky navíc, eh, protože spadají do podpory zaměstnanosti a vytváření pracovních míst eh, v souvislosti se strategií 2020 máme o 13,6 milionů navíc, než bylo ve finančním naprogramování. A pokud je o mládež v akci, tak tam máme 16,5 milionů euro, což je o 13 milionů více, než jsme původně předpokládali, což zdůrazňuje to, jaký význam komise předkládá těmto dvěma programům. Finanční programování ovšem eh, je závazné a tam se říká, že pro kulturu a média je navýšení asi jen eh, o 1%. Došlo také k poklesu pro Media Mundus eh, program. Pro sport bychom navýš, uvítali jakékoliv návrhy pilotních projektů a Je tam opravdu dost málo prostoru. Komise se snažila vytvořit také určitý prostor v rámci kapitol 1a a 3b. Což vysvětluje, proč nemáme nic jiného. Možná dám slovo svému kolegovi, který je zodpovědný za informace. Thank you very much. Uh, just to say that... Děkuji. Chci jen říci, že rozpočet na komunikaci je i nadále bez jakýchkoliv velkých změn, což je v podstatě pozitivní v současném kontextu. Chci jen říci, že jsme ochotni diskutovat o všech pozměňovacích návrzích, jakmile dostaneme všechny relevantní informace k tématu, protože bychom byli rádi efektivnější a rychlejší při řešení všech těchto pozměňovacích návrzích návrhů v porovnání s minulým rokem, protože pořád ještě řešíme rezervy z loňského rozpočtu a velmi rádi bychom spolupracovali s vámi, abychom dosáhli lepší situace při řešení těchto problémů v letošním roce. Budeme tedy vděční za tyto informace co nejrychleji a jsme připraveni diskutovat a pracovat s vámi na řešení těchto problémů. Co nejdříve, pokud možno. Děkuji. Very much. Děkuji vám mnohokrát. Je potřeba toto dále diskutovat. Pane Lavio, chcete slovo? Prosím. Grazie eh, per l'utile Děkuji za tu užitečnou debatu. Jedna věc z toho vyvstává velmi jasně. Na jedné straně zájem komise o pilotní projekty a přípravné akce a na druhé straně v kapitolách, eh, kam pravděpodobně bude spadat eh, většina návrhů, jsou velmi malé prostory, velmi malé rezervy a to nás bude tlačit k tomu, abychom využili priorit, které tento výbor naznačí, abychom co nejlépe využili toho možného prostoru. Potom dlužím odpověď kolegovi Ivanovi, který nenašel zmínku o podpoře pro mládež a vzdělávání. V prioritách rozpočtu 2013 to už od začátku byli mladí a zaměstnanost mládeže. To bylo mezi rámcovými prioritami rozpočtu, ale také v rámci mandátu pro trialog, který připravujeme a o kterém budeme hlasovat na plenárním zasedání v červenci. V bodě 44 programy pro kultura vzdělávání jsou mezi prioritami, takže je jasné, že i když je těžké uvádět všechny linky, ale už od začátku jsme říkali, že Některé programy, jako například Lifelong Learning, Youth in Action a tak dále, přinesly obrovské výsledky a zaslouží si silnou podporu ze strany parlamentu a určitě naší podporu mít budou. Okay, thank you very much. Dobrá, děkuji. Děkuji, že jste přišel, milý pane kolego Lavio. A tím se dostáváme na konec bodu 12. A teď bychom ještě velmi rychle stihli bod 13, víceletý finanční rámec. Chcete k tomu teď něco říci? Všechno je jasné? Všechno řečeno? Teď tady bude bod 13. Eh, nemám k tomu nic dalšího, ne, paní předsedkyně. K tomu víceletému finančnímu rámci mám, ale k tomu Ne, my teď přece ale mluvíme o víceletém finančním rámci, to bod 13, pane kolego, v pořadu jednání, jo? Eh, jestli je to jasné. A, ano, je. A buďte struční, jen tak mimochodem. Budu, budu, paní předsedkyně. Každoroční rozpočtový, eh, rozpočtový proces probíhal v rámci takzvaného víceletého finančního rámce, stručně v FR. Až do nedávna víceletý finanční rámec byl předmětem meziinstitucionální dohody. Takže v podstatě politicky, politickou dohodou, ne ani tak legislativním textem, který by mohla e, libovolná strana odvolat. Víceletý finanční rámec v podstatě fixuje víceletý rozpočet pro naše víceleté programy. Lisabonská smlouva změnila statut víceletého finančního rámce, nyní se z toho stává zákon. Bude přijato nařízení rady, kde eh, v rámci kterého procesu Evropský parlament může říci ano nebo ne, ale nemůže pozměnit návrh komise. Eh, stávající víceletý finanční rámec skončí na konci roku 2013 a v parlamentu máme dočasný výbor, který formuluje eh, přání Evropského parlamentu pro nový VFR. Komise předala svůj návrh minulý červenec a teď probíhá jednání s radou o nařízení jako takovém. A vzhledem k tomu, že eh, souhlasný proces má, předesílá velmi omezenou roli pro EP. Budeme postupovat podle článku 81. Eh, bude se tedy z naší strany jednat o nelegislativní zprávu, a která, ta, která představí požadavky parlamentu, žádosti parlamentu a přání parlamentu pro příští víceletý finanční rámec. Eh, přijímat tuto zprávu budeme v říjnu. Všechny výbory byly požádány na předložení stanovisek. Já představím svůj návrh v červenci a poté v září musíme hlasovat. Eh, náš názor je důležitý, to samozřejmě, protože eh, toto rozhodnutí stanoví naše programové priority eh, a jednání do budoucna v oblastech naší působnosti. Mé stanovisko bude založeno na argumentech, které byly obsaženy v našem stanovisku. Já si myslím, že z hlediska čísel bychom měli obhajovat rozpočet navržený komisí pro Erasmus pro všechny, Creative Europe a další související programy. A to je v podstatě všechno, co to, k tomu teď mám, paní předsedkyně. Samozřejmě si rád vyslechnu, co k tomu chcete říci vy. Děkuji vám za slovo. Yeah. Who wants the floor? Chce slovo? Nobody. Nikdo nechce slovo? Then Dobře, <laughs> tak zůstaneme tedy. Počkáme, než bude předložen návrh zprávy. Ano? Dobře, takže ukončujeme bod číslo 13. Musíme se zeptat komise, nebo jak? Protože dnes ráno jsme chtěli, abyste něco řekli, ale nebyli jste tady a teď tu jste. Já říkám, že já tu jsem vždy, když jsem zapotřebí. No tom ano, to máte pravdu. Já to potvrzuji výslovně, ale já se chci zeptat, jestli tady je ještě někdo, kdo chce něco říct k víceletému finančnímu rámci, ale to tak není. Budeme velice intenzivně diskutovat a počkáme, až bude předložen návrh zprávy. Děkuji. No to je fajn, že se takhle domluvíme, veďte. Dobře, takže rychle, rychle jdeme k bodu 11. Ano, bod 11, kde se jedná o Evropu pro občany. Evropa pro občany. Tedy naším zpravodajem je pan Hanu Takula. Jak všichni víme, tak programem Evropa pro občany je veliký problém. O tom jsme mluvili i na naší schůzce s koordinátory. A sice máme tady návrh, kde vlastně můžeme říct jenom ano nebo ne. A dnes jsme o tom dlouho diskutovali a dohodli jsme se na tom, že v Lisabonské smlouvě jsme dopadli mnohem hůř. Že není možné připustit, aby ve zprávě pro občany jsme prostě neměli vůbec rozhodování. Rada může něco k obsahu říci a může ho změnit, ale my ne. A proto jsme dnes ráno řekli, že se domníváme, že něco takového není možné. Bychom se zesměšnili, kdybychom se proti tomu vůbec nebránili. Návrh vzešel, že tedy uděláme interim zprávu jako u rámcového programu, ale Rada mi nikdy neslíbí, že přijme to, co změníme. Rada stejně udělá to, co chce a může napřaženou ruku nechat vyhladovět. Čili tady to nejde takhle, to bychom se fakt zesměšnili. Proto jsme dnes na schůzi koordinátorů o tom hovořili a já jsem předložila návrh, abychom se všichni vrátili do našich frakcí a v našich frakcí se pokusili získat většinu pro to, abychom tento návrh zamítli. Zamítli to samozřejmě znamená, že nebude nic. Nebude žádný program. A proto bude tedy muset Rada i komise si zvážit, jak naloží Eh, s touto představou, protože ty peníze musí být za prvé vyčerpány, které budou dány k dispozici a sice takovým způsobem, aby to bylo v zájmu občanů. Je to rok před volbami do Evropského parlamentu a my si nemůžeme dovolit nemít program Evropa pro občany, ale nemůžeme si dovolit mít program Evropa pro občany, na kterém jsme nespolu působili. To byl tedy názor koordinatorů, proto jsme se rozhodli, že každý půjde do své frakce, toto téma projedná ve své respektivní frakci a budou-li frakce souhlasit s tím, abychom to nechali padnout, tak řekneme ne a ať poté ti, kteří na, základ od naš, na rozdíl od naší právní služby zastávají názor, by nám to pak měli umožnit takovým způsobem, abychom postupovali tak, jak nám poradila právní služba. To je tedy vlastně zpětná vazba ke schůzce koordinátoru, ale já dám přesto ráda slovo panu zpravodajovi, který čeká na to, že slovo dostane. Hano, máš slovo. Pane, paní předsedkyně, No, zda bych mohl ještě přispět nějakou přiřenou hodnotou, to si nejsem tak jist. No, je to tak, jak jste řekla. My jsme byli nesmírně překvapeni tím, s čím jsme se setkali. Já jsem zvažoval, zda bychom neměli rozdělit na dvě části, ale víme, že komise a členské státy není možné proto získat, takže možná, že bychom měli přece jenom postupovat tak, že na úrovni jednotlivých frakcí to znovu prodiskutujeme a potom tady uvidíme, co z toho vzejde. Já se domnívám, jak již eh, tady zaznělo, že, bychom, že můžeme předkládat pozměňovací návrhy tak, jako je to v normálním uh, postupu legislativním, ale možná, že bude lepší, jak řekla paní předsedkyně, to prostě zpracovat na úrovni frakců. Nechceme, aby se z nás eh, stal prostě směšný panák, protože je to důležité téma a Eh, jak ji řekl Marko, když už máme takový program, jako je Evropa pro občanky a občany, tak přeci, prostě přeci musí být možné, aby demokraticky zvolené grémio mohlo říci něco jiného, než jenom ano či ne. Tak to tady opravdu nejde. To znamená, pustíme se do té věci, půjdeme zatím a pokosíme se, eh, abychom co možná nejvíc toho získali. Díky. Komise? Eh, Möchte was Chce k tomu něco říci komise? My jsme s paní Redingovou měli další rozhovor, další jednání i s právní službou. Známe názor paní Redingové. Vy jste teď slyšeli, že jsme naprosto rozhodnuti prostě postupovat tady tvrdším způsobem a nikoliv jít touto pragmatickou cestou eh, nějakého jaksi fantomového Eh, spolurozhodování a tak, jak to navrhla paní Redingová na posledním zasedání. Pak, když se k tomu chcete ještě vyjádřit, tak můžete, prosím. Well, thank, thank you, Mrs. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já to beru na vědomí, chápu vaše obavy. Je to věc, která jde skutečně nad rámec programu Evropa občanům je to institucionální problém a my to dobře chápeme. Nicméně mi dovolte zdůraznit, že článek 352 eh, nebyla ta upřednostňovaná možnost výběru právního základu komise. My jsme analyzovali všechny možnosti, abychom se tomuto vyhnuli. My bychom byli radši měli parlament jako e, kolegislátora. Ovšem bohužel po důkladné analýze společně s naší právní službou jsme dospěli k závěru, že toto možné není a že jediné možné řešení je založit tento program na článku 352. Dovolila bych si vám připomenout, e, zejména těm kolegům europoslancům, kteří nebyli přítomni tomuto zasedání s paní Reningovou, že ten hlavní důvod se týká substance tohoto programu. Jak víte, to hlavní těžiště pro nás leží u demokratické angažovanosti a participace. To je ta predominantní komponenta našeho návrhu. Samozřejmě zde máme i ten aspekt jaksi historický, což by se mohlo týkat článku 167, ale tento aspekt je podle nás instrumentální, pokud jde o hledání participace. Ehm, ovšem je to právě ten historický aspekt, který podpoří aspekty na, jako je například pocit náležitosti k Evropské unii. Eh, to je pro nás důležité. A navíc, eh, tato změna přístupu souvisí s eh, Lisabonskou smlouvou a článkem 1011, kde se hovoří o eh, participaci občanů, ovšem nestanovuje se to tu explicitně a my nemáme na základě tohoto článku pravomoc implementovat tyto programy. Proto jsme museli použít článek 352. V mezidobí rád, rada vypracovala svůj částečný všeobecný přístup. Eh, konec konců máme zde předsedkyni eh, daného zasedání, která jistě bude chtít dodat několik málo slov k tomu, co teď říkám já. V rámci svého dokumentu Rada jasně mluví o tom, že je potřeba posílit participaci. Pokud jde o procedurální otázky, komise musela tento návrh založit na článku 352, protože se jedná o legislativní postup a podle nás je to tak, že není možné mít dvojí právní základ, pakliže eh, by ty oba právní základy byly vzájemně nekompatibilní. To znamená, že ten mechanismus, v rámci kterého interagují parlament a rada v rámci článku 352 a 167, ty mechanismy nejsou kompatibilní. A to je právě eh, otázka institucionální rovnováhy stanovené v rámci smluv. Eh, Samozřejmě mezi různými právními službami už proběhlo určité, určitá argumentace, všichni víme, co je v sázce. Eh, já jsem chtěla pouze zdůraznit, znovu jmenovat, že tento závěr jsme dosáhli na základě eh, dlouhé diskuse, dlouhého bádání. Není to taková ta mocenská hra mezi institucemi, je to založeno na Eh, právní analýze. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, děkuji. A víte, my jsme také důkladně diskutovali a dospěli jsme k jinému závěru. To víte, my máme také právní službu a ta říká právý opak toho, co říká vaše právní služba. A e, právě proto dovolte, abychom tedy zaujali trošičku jiný přístup a trošičku jinak postupovali Eh, já vám mohu zaručit, že eh, Karl Heinz Léne, eh, předseda příslušného výboru a zpravodaj pro tuto věc má stejný názor, protože výbor pro právní záležitosti argumentuje stejně. A ta právní služba, no zkrátka, větší kanony už nemáme v této věci. Dobře, Chce si vzít si slovo rada? Přeje si něco snad dodat? Chce rada něco dodat, opakuje paní předsedkyně anglicky? Prosím, máte slovo. Tak možná radši ne, říká zástupkyně rady. Thank you very much, madam. Já vám mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Moc se omlouvám za ty technické obtíže, které jsem vám způsobila před chviličkou. S velkou lítostí jsem si vyslechla závěry, eh, které jste zde představila a to, k čemu jste došli zde v parlamentu. Eh, dovolte mi dodat, že bez pochyby jednou z největších výzev během procesu přeskumu návrhu byl právě návrh právního základu. Eh, tady se vyžaduje jednohlas, jednomyslnost v radě, nepoužívá se běžný legislativní postup a je to předmětem velmi složitého rozhodovacího procesu v některých našich členských státech. A to je právě ten důvod, proč na základě požadavku ze strany členských států se předsednictví rozhodlo vyžádat si písemné stanovisko právní služby. Dovolte, abych ujistila tento výbor a vás, paní předsedkyně, že otázka právního základu byla velmi složitou eh, pro radu a představovala mnoho eh, jaksi obtíží pro některé členské státy, zejména pokud jde o tu zvláštní roli, kterou zde dostává Evropský parlament. Eh, já nebudu zabíhat do technicko-právních otázek, já nejsem právnička, ovšem vzhledem k tomu, že rada je toho názoru, že ty dvě tematické větve se proplétají, neměli jsme jinou možnost, pokud jde o výběr právního základu. Dovolte mi využít tuto příležitost k tomu, abych poděkovala panu Takulovi, panu zpravodaji, za to, že převzal iniciativu za uspořádání schůzky tří právních služeb 21. dubna, která bohužel, jak jste vy sama říkala, nevyústila v jakékoliv řešení a já vám tímto děkuji za slovo. Děkujeme. No, tak to je, když se zeptáte tří právníků, dostanete čtyři odpovědi. To je ale i u právních služeb. Já bych byla doufala, Eh, že to u vašich právních služeb tak například není, u té naší to tak není, ale já bych se ráda vyjádřila eh, ještě k tomu, co říkala kolegyně z Evropské komise. Jde o demokratickou angažovanost, o demokratickou spolupráci, spolupráci v těchto programu. Ale nám jde také o to samé, o demokratickou angažovanost a spoluúčast na tomto programu. A to je ten důvod, proč se s tím tak rozčilujeme je to všechno krásné, vy mluvíte o občanech a tak dále, ale konec konců my jsme zvoleni proto, abychom se ptali, co se tedy vlastně bude dít e, s tou demokratickou legitimitou v této věci. Rada na tom pracovala, to je úžasné. E, určitě jste začlenili nebo vyloučili důležité věci, ale my chceme mít možnost dělat to samé. Hanu Takula je zpravodaj, on by rád do toho celého zavedl nové koncepty. Chtěl by změnit to, co v tom programu je špatné. Já nejsem toho názoru, že by například evropské domy neměly být financovány. Protože když to uděláte, zničíte to, co jsme dělali e, za poslední mnoho let. A vy to tam nemáte v tom návrhu. Já bych to tam chtěla dát, ovšem já to tam dát nemůžu, protože já smím říct jenom ano nebo ne k tomu celému návrhu. Ovšem to není to, jak já chápu koncept parlamentarismu. A já si myslím, že mezi mými kolegy není nikdo, kdo by přemýšlel podobně jako vy. Takže my půjdeme tou eh, drsnější cestou a já poprosím všechny, aby poprosili ve svých frakcích, aby se to zkrátka celé celé odmítlo. Kolega Lene je stejného názoru a když získáme většinu, tak to zamítneme. A je tedy otázka, zda by e, Rada a komise neměly kývnout na to, co říká správní služba parlamentu, protože rok 2014 se nám blíží, jde nám o demokratickou angažovanost i občanů. Ovšem, pakliže nebudeme v tomto procesu angažováni my, tak to zkrátka nebude. Eh, já vidím, že se k nám připojil laskavě chorvatský kolega, tak já mu eh, ráda sděluji, že máme i eh, chorvatské tlumočení. Jsme rádi, pane kolego, že jste k nám přišel a že můžete poslouchat i svůj rodný jazyk. Já chápu, že umíte velmi dobře anglicky i německy, ale přesto. Tak, eh, Hanu, eh, řečeno všechno? Dobře, neutečte mi, já vás ještě budu potřebovat. Eh, děkuji, uzavírám tuto rozpravu, děkuji komisi a děkuji radě za přítomnost, milou. A teď se vrátíme k tomu, o čem už jsme mluvili. Kde je pan Lokegaard? Pryč. Hm? My jsme hovořili na schůzi koordinátoru o tom, že jsme rozhodli, že budeme rozhodovat o tom, zda Eh, ta eh, rezerva v rozpočtu bude zrušena. My jsme řekli, že komise nám slíbila, že bude něco dělat v této věci a já jsem hovořila s jedním kolegou, který tvrdí, že eh, podobně jako pan Lokegard, že bude čas do půlky července. Ovšem bohužel jsme jaksi ztratili čas z patrnosti a já se chci zeptat, jestli se na tom skutečně pracuje. Eh, byl nám dnes zaslán návrh, eh, který je skutečně návrhem a eh, neviděl ho nikdo kromě služeb v komisi. Já jsem to předala panu Lekegardovi s prozbou, aby se na to podíval. Já jsem se na to také dívala, paní Triple se na to také zkusila podívat a vidíme jednoznačně, že komise jde tím směrem, o kterém předpokládáme, že je ten správný, to znamená, že to je ten strategický směr, to znamená vznik nové reality um, nebo vypořádání se s dramatickou změnou paradigmatu a jeho důsledky. To jsou tady nějaké nadpisy, které vidíme. Reality vyvíjející se rychleji než kdy jindy. To je. Eh, ten směr, o kterém předpokládám, že je potřeba zaujmout. Ano, eh, projednání důsledků je potřeba eh, zohlednit. Komunikace, stabilita, solidarita, růst a tak dále a tak dále a tak dále. Evropa pro občany, eh, připomenutí původního účelu Evropy. Ano, to je něco, co po komisi skutečně chceme. Takže já si myslím, že jsme na správné cestě, když se na to takhle letem světem podívám je to v podstatě takový sběr eh, nápadů, který musí být do půlky června hotov. A já bych ráda poprosila, abychom kolegovi Holgrovi, který toto udělal, a teď to, teď to jaksi vycizeluje, eh, aby dostal dokument o pana, od pana Lökegarda, a já bych poprosila, abychom my jako koordinátoři a jako výbor souhlasili s tím, že zítra a pozítří výbor pro rozpočet tuto rezervu tedy zruší. Pan Lökegaard má slovo, protože on s tou rezervou původně přišel, takže prosím. Já nevím, jestli jsem si to vymyslel. No. Je pravda, že teď máme úplně první návrh toho, na čem teď pracuje pan Polgar. Je dobře, že jsme to dostali tak rychle, protože teď musíme přijmout rozhodnutí. Je na místě říci, že ten tým tvrdě pracuje na tom, aby připravil něco užitečného. A myslím, že mohou říci, že máme velmi jasnou představu o tom, čeho musíme dosáhnout. Jediná věc, která mě trápí, paní předsedkyně, je, že když teď přijmeme toto rozhodnutí, tak, tak trochu narušíme ten velmi citlivý proces. A jak už jsem říkal, dnes několikrát, podle mě není nutné teď přijmout toto rozhodnutí. A já jsem dnes odpoledne si udělal takový vlastní průzkum a zdá se, že by nebyl žádný problém, kdyby se to odložilo o dva, tři týdny. 19. června se znovu sejde rozpočtový výbor a lidé z rozpočtu říkají, že nebudou mít žádný problém s tím, aby se rozhodli toho 19. I my se sejdeme 19. června, takže jde o praktičnost, jde o to, abychom to všechno společně prošli a nesnažili se lidi teď stresovat. Jak už bylo řečeno, já jsem se také dohodl s panem Poltrem, že se dostaneme k určitému společnému výstupu. Zatím jsme k tomu ještě nedospěli, ale vzhledem k tomu, že máme možnost využít eh, toho, že bychom to odložili až na 19. červen, měli bychom eh, formálně tento proces odložit, abychom teď tedy řekli ne, jenom proto, abychom měli ten prostor a čas, abychom dokončili svou dobrou společnou práci. A už jsme zase tam, kde jsme byli dneska ráno. Mně bylo řečeno, že neřekneme-li teď ano či ne, zítra či pozítří výbor pro rozpočet to bude akceptovat a pak to poběží. Pak už tomu nemusíme říkat vůbec nic. Musíme teď říci ne. Abychom potom někdy mohli říci ano. To tedy musím říct naprosto upřímně, jinak si připadám směšně. To jsem si nemusela namahat. Eh, eh, prostě dělat nátlak na pana Holkera, aby nám ten papír, který ještě není vlastně hotový, aby nám to dal v nehotové. Já jsem ho ujistila, že když to půjde do toho směru, eh, který očekáváme, a já doufám, že ano, že s tím budeme souhlasit, a že on potom do 17. nebo do kdy předloží hotový návrh. A je třeba, abychom se prostě skutečně drželi toho, co domluvíme, jinak se skutečně budeme zesměšňovat, když budeme dále pracovat na to, že někomu stěžujeme život, který nám chce pomoci. Pan Polgre je někdo, kdo nám, s námi spolupracuje, ale tak jednoduché to v komise není. Nemá kancelář s třemi lidmi, kde by mohl stále pracovat. Eh, musí také provádět široké konzultace, musí to dostat požehnané od paní Redingové a to prostě nemůže uskutečnit během tří dní a jemu bylo řečeno, že to půjde až do 17. a zjevně to tak nejde a proto si myslím, že bychom měli udělat to, co jsme si přece vzali dnes ráno. Ještě jednou dávám slovo pana Lokegarda a pak se ptám kolegů, co si o tom myslíte, protože já nejsem vševědoucí. Yeah. Well, I understand. Uh, já chápu, že je to nutno vyřešit, ale opravdu Nevím, jestli je na čase udělat to teď. My, komise i rozpočtový výbor budou plně spokojeni s tím, když dosáhneme dohody uprostřed června, v polovině června. Takže pro koho to děláme? Je samozřejmě jasné, že jako parlament a jako výbor využijeme ty dva, tři týdny navíc na jednání, takže vůbec se s veškerou úctou nechápu vaše argumenty. Nikdo nebude nesouhlasit s tím, že ty dva, tři týdny navíc budou uspokojivé, tak komu tím vlastně škodíme, že to takto odkládáme? Možná komise, ale šest devět měsíců jsme bojovali, abychom dospěli do této fáze a teď najednou máme šanci něčeho dosáhnout a, a bude to trvat jen o dva tři týdny déle a já si myslím, že stejně tak se na to díváme i my, i komise, tak já opravdu nechápu proč. Máme tedy různé instrukce. Já jsem se informovala eh, na sekretariátě výboru a bylo mi řečeno, že dnes musíme dospět k rozhodnutí, protože oni zítra 7. června rozhodnou. A eh, proto budu tedy 31. a potom, když neřekneme nic, tak to projde. A nebo teď řekneme ne. A v tom případě to zase posuneme eh, až na svatýho Dindy. Takže Eh, prostě uvidíme, nebo budeme spolupracovat s panem Polgrem. Takže teď začnu. Markus, jakou cestou se máme obírat? si ne a čekat, nebo jak? No, myslím, že si ne. Mně se zdá, že zde došlo k určitému zmatku, protože máme různé informace, jak tak poslouchám pana Lokegarda, kolegyni. Pak Pokud eh, je to tak, jak říká paní Pak, tak si nemyslím, že bychom mohli ztrácet čas nebo říci ne, abychom se vrátili zase zpět. Takže si myslím, že rozhodnutí je nutné v tom pozitivním smyslu. Pokud musíme do pozítřka poskytnout svou odpověď, takže tak to asi je. Já, ich... No, já sdílím to, co řekl právě Markus. Pakliže skutečně jsme v časové tísni, a tak jsem pochopila kolegyně Triplovou, že zítra rozhodne výbor pro rozpočet, mm, pak domnívám se, pardon, pozítří, pak bychom panu Polgrovi měli vyslat znamení, že to je také určitě ta naše důvěra, kterou mu dáváme a že v souvislosti s tím by měl tedy pracovat tak, jak to s ním bylo domluveno, aby to ta formuloval a že to prostě považujeme zkusebu, skutečně za určitou a konto platbu naší důvěrou. E, protože jinak bychom zase, protože když zase prostě tam dáme, nebo když budeme chtít, aby tam byla rezerva, já bych prostě nepovažovala za dobré to blokovat, protože v současné době není možno financovat určité záležitosti, protože tady k tomu chybějí prostředky, ale já, čili jasně bych vyslala signál panu Polgrovi. Dobře, teď máme tedy dvě skupiny. Liberálové. Helga, něco za liberály? Já jsem dnes udělala, po, učinila pokus Eh, v té časové tísni ve výboru pro rozpočet eh, nalézt cestu zase společně s tím stanoviskem kolegy Lokegarda v našem výboru Eh, a abychom, a také jsem řekla kolegu Polgerovi, že skutečně by měl předložit návrh v našem smyslu, protože tady byla vykonaná přípravná práce. Já vůbec nejsem koordinátorka, ale mám-li říci svůj názor, pak bych se připojila spíše k Petře. Pan Výský. Dobře. Tím pádem tedy výboru pro rozpočet dáme pozitivní signál a já panu Polgerovi napíšu milý, ale naléhavý dopis, že jako um, určitou položku důvěry rušíme tu rezervu, ale že čekáme, že nám vyjde vstříc a že zpracuje návrh odpovídajícím způsobem do konce června a dá nám ho k dispozici. Je to jasné? Dobře. Tím pádem uzavírám debatu k tomuto bodu. A co nám ještě zbývá? Also, presentation of, number 15, 14, Číslo 14, 13 už jsme vlastně probrali. Prosím. Well, I think, uh... <laughs> Děkuji. Víte, já si myslím, že někteří poslanci toto chtějí řešit jako situaci, kdy potřebujeme více důvěry. Eh já e, jsem s chodou okolností také mluvil s panem Polgerem a já si myslím, že e, jediný důvod, proč tu sedíme a proč je šance, že se to nějak vyvine, je e, právě dialog s panem Polgertem. Není to otázka nedůvěry. Už teď máme důvěru. Samozřejmě já vím, co slyším, co říkáte, ale nejde o to, že bychom si nevěřili. Protože konec konců my jsme jednali s panem Polgerem, my jsme zača- začali ten dialog a my jsme mu ukázali, dali jsme mu na jeho důvěru. My jsme mu důvěřovali a jednali jsme s ním. A teď, no, no to je jedno, víte co, jako ono, už to vlastně bylo řešeno, já doufám, že ta důvěra se setká s náležitým porozuměním, jinak jsme promarnili spoustu času a nedosáhli jsme ničeho. Uh, ano, já s vámi naprosto souhlasím, říká paní předsedkyně. My mu to řekneme jasně, ale důrazně. E, třeba tady možná někdo sedí, kdo by e, si to poslouchal a e, sdělí mu tu informaci. Jak by se to řeklo? Neměli bychom se zklamat vzájemně, ano? Protože jde o to, že čekáme vlastně až do poloviny června, kdy nám slíbil, že bude eh, připraven to udělat. Dobrá, takže teď tady bod číslo 14, to je představení studie, kterou jsme zadali, pokud jde o provádění Evropského kvalifikačního rámce. Slovo má Simon Brojek, kde ho máme? Támhle, výborně. Tak prosím, děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, že jste mě sem pozvali, abych prezentoval výsledky této studie, eh, kterou provedla Pantea Eh, což je výzkumná eh, organizace z Nizozemska. Účasten jsem ním já a mý kolegové. Nejprve eh, pohovoříme o zázemí této studie, o cílech studie. To jsou základní informace o hodnoticím rámci, který jsme používali. Pak se podíváme na hlavní závěry studie, pak na celkové závěry doporučení a pak snad bude ještě čas na otázky a odpovědi z vaší strany. Tedy pokud jde o to zázemí. Evropský kvalifikační rámec pro celoživotní vzdělávání je nástroj vytvořený v kontextu evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a školení, který je cílen na podporu mobility pracovníků a na celoživotní vzdělávání. Doporučení parlamentu a rady z 23. dubna 2008 navrhují, aby členské státy vypracovali národní kvalifikační systémy, aby je harmonizovali do roku 2010 s evropským rámcem, tím, že budou referencovat transparentně na úrovně EQF a nebo tím, že vybudují národní kvalifikační rámce. E, do roku 2012, což je druhý termín, měly být všechny kvalifikační certifikáty, diplomy a ostatní podobné dokumenty odkazy na hodnoty EQF. Členské státy použily přístup založený na vzdělávání, ať, jde už, ať už v oblasti formální a neformální. Členské státy rovněž aplikovaly princip zaručení kvality v vzdělávání a školení a e, určí, určili kontaktní body, které koordinovaly sladění národních a evropských kvalifikačních rámců. Jaké byly cíle studie? Poskytnout nezávislé hodnocení stavu implementace EQF, Evropského kvalifikačního rámce a konkrétním úkolem bylo proskoumat, jak si členské státy poradily a jak se vypořádávají s implementací Evropského kvalifikačního rámce, to znamená pokud jde o opatření, přístupy, efektivitu a také podívat se na možnosti, jak by prostřednictvím jakých aktivit by členské státy mohly dosáhnout očekávaných výsledků. Metodologie této studie. Použili jsme několik kroků. Jednak jsme sebrali data ve všech členských státech tím, eh, že jsme prováděli namátkové studie a šest hloubkových studií v Nizozemsku, Rakousku, Velké Británii, Německu, Švédsku, Itálii a Polsku. A prováděli jsme také interview s angažovanými stranami na evropské úrovni a pak proběhla analýza a reporting na základě těchto dat. Evaluační rámec. Teď se tady dostáváme k tomu stavu implementace. Eh, je samozřejmě nutné hodnotit technickou implementaci těchto doporučení, ovšem pak je zde eh, několik dalších důležitých témat, která jsou pro tyto studii důležité, například design, relevantnost těchto doporučeních eh, a implementace a výsledky. Na základě těchto tří kroků, to znamená relevance, implementace a výsledky, byly vypracovány závěry a doporučení. Na tomto obrázku v podstatě vidíte náš evaluační rámec. Hlavní výsledky, tedy v těch třech krocích design, implementace a výsledky, nejprve tedy k ním a e, poté k závěrům a doporučením jako takovým. Pokud jde tedy o hlavní nálezy k relevanci, k relevantnosti, eh, pokud jde o doporučení pro evropský kvalifikační rámec, je potřeba podporovat celoživotní vzdělávání jako základní komponentu evropského sociálního modelu a usnadňovat mobilitu pracovníků tím, že zvýšíme transparentnost kvalifikačních systémů, eh, vzhledem k měnící se demografii v Evropě a hospodářsko-technologickým změnám a vyšší global, eh, mobilitou v důsledku globalizovatelnosti, globalizace světa. Z teoretického hlediska zde máme i určitou intervenční logiku, která musí poskytnout velmi jasný základní rámec. Evropský kvalifikační rámec poskytuje jasné kroky pro zlepšení celoživotního vzdělávání a transparentnosti kvalifikací pracovníků v Evropě. A e, ten evropský kvalifikační rámec jako takový je velice relevantní pro naplnění těchto cílů. Nicméně, e, vzhledem k tomu, že e, ačkoliv míří na trh práce, jedná se v případě kvalifikačního rámce o vzdělávací politiku a není příliš relevantní v pracovním světě. Podíváme-li se na širší kontext umístění Evropského kvalifikačního rámce, vidíme, že e, tento rámec je propagován na evropské úrovni a úzce souvisí s Evropskou agendou pro vzdělávání. E, rovněž e, respektuje princip subsidiarity. A rovněž zde máme jasnou celosvětovou setrvačnost, která směřuje Eh, směrem k vytvoření takovýchto eh, kvalifikačních rámců. Evropský kvalifikační rámec je také velmi úzce spřažen s ostatními evropskými iniciativy, iniciativami, jako je Europass, ECFET, eh, evropskými standardy, normami a pokyny a rámcem pro vyšší vzdělávání pro oblast formální i neformální. Teoreticky všechny tyto iniciativy se vzájemně podporují. Ovšem v tuto chvíli je příliš brzy na to, abychom eh, identifikovali dopad těchto iniciativ na eh, kvalifikační rámec jako takový. Je zde pak několik dalších iniciativ, které jsou částečně řízeny jinými DG, například ESCO, eh, European Skills and Competencies Occupational Taxonomy a směrnice 2536 a směrnice o odborných kvalifikacích. A zejména k té poslední mi dovolte říci, že zde jsou jasné rozdíly mezi kvalifikačním rámcem, což je e, výsledkově orientovaný systém, a mezi směrnicí 2536 ta obsahuje konkrétně pětiúrovňový systém na základě vstupů. A je proto doporučením harmonizovat oba tyto systémy. Podívejme se na hlavní nálezy, pokud jde o implementaci eh, tohoto rámce. Zde jsme zaujali perspektivu OMC, Open Method of Coordination. Jak jsem zmínil, eh, respektuje se zde princip subsidiarity a Evropská komise v podstatě eh, může hrát jakousi zjednodušující roli v této věci, ale záleží ve finále na členských státech, aby, aby se tak řeklo, udělali tu práci, která je zde potřeba. Tak, aby se, evropské, aby se členské státy podpořily v této věci, komise používá celou řadu nástrojů, e, které mohou být e, účinné z hlediska metody OMC. Z předchozích studií jsme identifikovali celou řadu e, podmínek pro úspěšnou implementaci, které představují základ pro kapitolu o technické implementaci, kterou máte k dispozici ve naší zprávě. Jednak je potřeba e, zajistit e, přípravnou politickou angažovanost při přípravě e, doporučení. Je potřeba identifikovat společné výzvy, zajistit vysokou úroveň institucionalizace, zajistit dostupnost konkrétních cílů, benchmarkingu a indikátorů. Je nutné zajistit spolupráci jednotlivých zúčastněných stran a je nutné řešit konflikty s členskými státy, které jsou neochotné pracovat, takže je potřeba, aby působily určité síly mezi členskými státy. Jak říkám, eh, to je vše velmi podrobně popsáno ve zprávě. Eh, vzhledem k tomu, že máme málo času, bych zdůraznil jenom několik málo aspektů této studie. Co jsme zjistili? Situace se velmi liší pokud jde tedy o východiska, eh, jaká, jaká měly jednotlivé státy, například v zemích, jako je eh, Velká Británie, Irsko, Malta a Francie, ty už pracovali na kvalifikačním eh, rámci a už měli popisy kvalifikací, pokud jde o tu výstupovou stránku a proto v těchto zemích bylo poměrně snadné jak si pokračovat v práci na tom kvalifikačním rámci. Ale v jiných členských státech, jako například v nových členských státech a jihoevropských státech, tam byla potřeba revidovat systémy vzdělávání a začít za, začlenovat do něj ten výstupový systém pro kvalifikace, což znamená v podstatě dodatečnou, hodně dodatečné práce. A pak zde byly země, které měly dobře zavedené vzdělávací systémy a ve kterých určitá forma výstupového systému už byla implementována. Přes eh, rozdíly, které byly mezi členskými státy, jsme zjistili, že máme společný cíl na zavedení transparentnosti a vzájemné důvěry, pokud jde o eh, kvalifikační rámce a systémy vzdělávání. Jenom díky tomuto systému vzájemné důvěry lze zajistit mobilitu pracovní síly a více ji stimulovat do budoucna. Vzhledem k tomuto společnému cíle, vzhledem k rozdílům ve východiscích jednotlivých členských státech, existují různé přístupy pro implementaci eh, tohoto procesu ty pokročilé země už eh, podnikly určité kroky, odstranili některé obtíže a vypořádali se s některými výzvami a tím navnadili ostatní země, aby šly v jejich stopách. Ovšem země, které byly na začátku celého procesu, musely řešit úplně jiné problémy a hledali naopak zajímavé příklady toho, jak se ty pokročilejší země s problémy vypořádaly. Vzhledem k tomuto společnému cílu je v zájmu všech zemí, aby implementace na úrovni členských států byla prováděna důvěryhodným způsobem. Poradenská skupina pro EQF, která se stává ze zástupců všech členských států a jiných zúčastněných stran na základě zkušeností eh, ze zemí, které už dokončily eh, referenční proces eh, ohledně implementace EQF, zahájili práci v pracovních skupinách a vypracovávali pokyny Eh, které usnadnily jednotlivým angažovaným stranám vypořádat se s problémy a výzvami, eh, na které během své práce narazili. Důležité v tomto kontextu je zmínit, že určitá hnací síla pro členské státy, které pracují na této věci, je neustálý monitoring postupu eh, v jednotlivých kapitolách. Jeden příklad, který můžeme zmínit, je například to, ehm, na jaké úrovni stanovit ty prahové hodnoty pro odchod eh, ze škol, které jak si uspůsobí toho konkrétního člověka pro přestup do vyšší úrovně vzdělávání. A je otázka, jak se s tímto členské státy vypořádávají. Ehm, pak je zde také to, že někteří členové té poradenské instituce, kteří pracovali od začátku celého procesu na této věci, hrají velice aktivní roli v tom, aby zajistili, že ten proces monitoringu bude neustálý a soustavný a že se neustále bude odkazovat na ty původní cíle a na ty původní, eh, na ta původní předsevzetí. Provádění těchto doporučení eh, má zdánlivě velmi krátké termíny. Jak jsem říkal, 2010 byl první eh, termín pro ty popisné referenční hodnoty a 2012 pro vytvoření eh, úrovně kompatibilní s EQF e v jednotlivých členských státech. To bylo možné jen díky dlouhodobé přípravné práci ze strany všech členských států, které již před vypracováním doporučení při vypracovávání předběžné dokumentace začaly pracovat na obsahu eh, této nové harmonizace. Bylo rovněž zmíněno, že eh, takto krátké termíny zvyšily, zvýšily angažovanost ze strany členských států. Takže ačkoliv eh, většina členských států eh, nefinalizovaly své zprávy do daných termínů, tak ta pro, prodleva dva roky se nepovažuje za nijak extra závažnou. Co je závažné, je ten druhý termín, to znamená ta druhá fáze referencování, protože v mnoha zemích se vůbec zatím nezačalo pracovat na té druhé fázi referencí a i ty země, které mají finalizovanou tuto referenční zprávu, nemají vypracované procedury, pro indikování, pro indikaci um, úrovně kompatibilní s EQF pro veškeré diplomy a certifikáty, které udílejí. Což lze považovat za něco, co je potenciálně nebezpečné, protože pokud nedokončíme druhou fázi, bude celkový projekt pouze politikou na vysoké úrovni a ta nejnižší úroveň pro koncové příjemce nebude příliš uchopitelná, pakliže tato druhá fáze nebude dokončena včas. Podívejme se teď na třetí část, to znamená na ty výsledky například v odborné literatuře. Zde vidíme určitou kritiku, pokud jde o implementaci Evropského kvalifikačního rámce obecně. My jsme se tím zabývali, jsou to eh, komentáře velice zajímavé a představují asi dobrou protiváhu proti té čisté politice. Ovšem eh, nemáme zde žádné eh, tvrdé důkazy o tom, že by Evropský kvalifikační rámec nevedl k žádným efektivním dopadům. A proto je velice důležité zmínit, že v rámci těch čtyř let při takovémto velkém projektu je velmi složité vidět nějaké konkrétní hmatatelné důsledky. Máme zde pouze útržkovité výsledky ohledně dopadu eh, tohoto celého projektu a proto jsme se zabývali třemi kategoriemi výsledků, to znamená těch výstupů, jednak tedy výstupy, co se dělalo, co, co se dělá, jaké byly výsledky těchto aktivit a jak se tyto týkají Eh, toho aspektu navýšení transparentnosti a začleni, za, za, zaangažovanosti jednotlivých eh, stran a poté dopad, jak to všechno vede k tomu, že se zvýší mobilita pracovníků a podpoří se celoživotní vzdělávání. Pokud jde o tedy ty výstupy, ten celkový projekt EQF je velice uspokojivý pro všechny zaangažované strany a pokračuje podle plánu. Eh, proběhlo mnoho aktivity na úrovni členských států a úrovni evropské. Eh, všechno se to jasně týká provádění doporučení Rady a parlamentu. Eh, Jedný, jeden vážný Nedostatek je otá, ta otázka, zda bude finalizována ta druhá fáze včas. Pokud jde o ty výsledky eh, projektu EKF, ty se definují jako zvýšená transparentnost a angažovanost členských stran. To jsou výsledky slibné, ovšem momentálně jsou nedostačující pro realizaci konečných cílů, tedy zvýšení ehm, eh, mobility pracovníků a eh, studentů a podpoření celoživotního vzdělávání. A pokud jde o dopad hlavních cílů, to momentálně nelze přesně stanovit, protože mluví Mluvíme zde o období pouze čtyři roky po zveřejnění doporučení. A teď eh, ta poslední část mé prezentace, to jsou tedy ty závěry. Vidíme zde to, že provádění EQF je velice prestižní a komplexní výzva, je to komplexní projekt, který vyžaduje hodně aktivity na evropské a národní úrovni. Podíváme-li se na relevantnost, na implementaci a první výsledky tohoto projektu, lze dojít k závěru tomu, že eh, tato implementace je dobrým příkladem dobře fungující otevřené metody koordinace. Takže to je ten hlavní závěr. Nicméně je zde několik ale. Je zde totiž několik kritických závěrů, eh, které nelze nevidět Představují totiž technické výzvy a případné překážky pro plnou implementaci Evropského kvalifikačního rámce do budoucna. A ty jsou, že propojení cílu EQF a EU není považováno za dostatečně explicitní. Je potřeba lépe vysvětlit, jakým způsobem evropský kvalifikační rámec bude eh, přispívat k dosažení cílu například v oblasti celoživotního vzdělávání. Pak je zde nedostatek zapojenosti dalších DG, které by měly být však zapojeny do tohoto procesu. Například DG Employment, DG Market, eh, zejména tady tyto, tato dvě. Eh, to by bylo možné rozpracovat, aby se zvýšila orientace EQF eh, e na trh práce. Jak jsem zmínil, existují rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o východiska při implementaci tohoto projektu a tyto rozdíly v té prvotní fázi mají velký vliv na implementaci doporučení o EQF a pro vytvoření národních kvalifikačních rámců. Je zde pak také jasný nesoulad mezi tím pětiúrovňovým systémem založeným na vstupech, té e, směrnice o profesních kvalifikacích 2005-36 a e, mezi tím osmiúrovňovým výsledkově orientovaným systémem Evropského kvalifikačního rámce. Doporučuje se harmonizovat oba systémy. Rovněž zde máme určité technické obtíže, se kterými se setkáváme v členských státech, pokud je o ten e, proces referenční. To se týká většinou e, určení propojení e, mezi deskriptory eh, na úrovni členských státech a aplikováním ehm, výstupového systému. Pak jde o určité rozpory mezi systémy národních kvalifikací a jejich referencování vůči EQF. Pak je zde nedostatek procesu pro validaci eh, rozdílu mezi formálním a neformálním vzděláváním. Pak zde jsou určité rozpory mezi učňovským systémem vzdělávání a systémem vyššího vzdělávání, které eh, omezují interoperabilitu a spolupráci mezi oběma sektory. Eh, v podstatě to neformální vzdělávání eh, je potřeba více začlenit a více usouvstažnit s národním oficiálním rámcem a systémy národních kvalifikačních rámců, tak aby se lépe zajistila kvalita, pokud jde o přístup orientovaný výsledkově. Dále zdá se být i složitým angažovat v tomto procesu aktéry mimo formální vzdělávací sektor, zejména pokud je o sociální partnery a občany, to znamená koncové příjemce. E, hlavní výzvou je plně angažovat tu tržní stranu v provádění tohoto kvalifikačního rámce. Já neříkám, že to tak je ve všech zemí, prosím, ale Eh, zjistili jsme tento nedostatek v mnoha členských státech. To není jenom kvůli tomu, jakým způsobem probíhá implementace tohoto projektu, je zde jaksi nedostatek zájmu ze strany zaměstnavatelů eh, na tom procesu implementace ať už Evropského kvalifikačního rámce nebo národních kvalifikačních rámců, což představuje vážnou hrozbu pro dialog mezi sektorem vzdělávání a sektorem trhu. Eh, zejména je také potřeba docílit te, to, toho obojetného vlastnictví těch národních kvalifikačních rámců. V mnoha zemích, kde už se finalizovaly konečné zprávy, se nezačalo pracovat na procedurách, které budou garantovat mm, eh, příslušné referencování na evropský kvalifikační rámec. To je potřeba eh, pro jakýkoliv nový kvalifikační postup a dokument zajistit. A nakonec, eh, referencování mezinárodních kvalifikacích je svým způsobem testovací případ, jak budou ty národní kvalifikační rámce porovnatelné. Je otázka, zda zavést jednu mezinárodní kvalifikaci eh, bez koordinované aktivity na úrovni členských státech, protože není eh, možné zajistit bez takovéto spolupráce, aby tyto kvalifikace byly ekvivalentní podle toho osmiúrovňového systému. Jako důsledek těchto nálezů jak už jsem říkal, je v ohrožení plná a důvěryhodná implementace Evropského kvalifikačního rámce, protože zde zkrátka nebude vzájemná důvěra. Eh, je potřeba podívat se na to, jakým způsobem členské státy zacházejí s tímto evropským kvalifikačním rámcem, protože pak, když to bude způsobem nedůvěryhodným, nebude důvěryhodný ani tento celý proces. A důvěryhodnost je naší nejvyšší prioritou. Je potřeba zapojit sem všechny zúčastněné strany, to, toho lze docílit jedině tak, že začneme implementovat a dokončíme implementaci druhé fáze tohoto evropského kvalifikačního procesu. Eh, ta setrvačnost, aktivita pro implementaci této druhé fáze existuje, ale pakliže zde skutečně nevytvoříme efekt setrvačníků, nedosáhneme ji a nezvýšíme dopad celého tohoto procesu. To lze vidět například na tomto grafu, který porovnává stávající situaci a situaci doporučenou. To není žádná tvrdá věda, je to spíše e, směr, jakým bychom se měli ubírat to by eh, vlastně to by mohl být ten výsledek toho, když eh, nebudeme plně zaměřeni na druhou fázi referencování. Eh, v rámci té druhé fáze očekáváme, že v rámci té druhé fáze její implementace bude probíhat debata i na té nejnižší úrovni, což dlouhodobě povede k tomu, že dopad implementace této druhé fáze bude širší a důraznější. Teď se dostávám k doporučením. První sada doporučení pro Evropský parlament, Evropskou komisi a další instituce na evropské úrovni je pokračovat v mandátu Evropského kvalifikačního rámce a jeho poradenského orgánu i po dubnu 2013 vzhledem k důležitosti implementace EQF e pro budoucnost evropského trhu práce a vzdělávacího systému. Rovněž eh, v rámci nového období kvalifikačního rámce bychom měli mít méně jaksi vzdělávací agendu a více jaksi agendu trhu práce, aby vznikl intenzivnější dialog mezi um, aktéry na trhu práce a vzdělávacími institucemi. To se samozřejmě nestane přes noc, ale máme ještě zbytek stávajícího období, kdy je potřeba dosáhnout důrazného pokroku, aby se začal implementovat, eh, implementovat druhá fáze eh, toho referencování a odstraňovat bariéry. Rovněž je potřeba se podívat na přeskum, který provede komise v příštích měsících. Sem je potřeba zahrnout retrospektivní i prospektivní přístup, tak abychom viděli, jak lze evropský kvalifikační rámec lépe implementovat a navrhnout, tak aby více reflektoval trh práce a aby měl v terénu větší a efektivnější dopad. Rovněž se doporučuje eh, lépe vysvětlit, jak evropský kvalifikační rámec přispívá k hlavním cílům EU 2020 a e ET 2020 to znamená v oblasti strategií mobility pracovníků a celoživotního vzdělávání, je potřeba lépe definovat eh, průběžné cíle. Rovněž se doporučuje na evropské úrovni zvýšit zapojenost dalších DG, dalších generálních ředitelství, to už jsem zmiňoval, a více harmonizovat evropské nástroje, což už probíhá, ale je potřeba eh, v této činnosti nepolevovat a harmonizovat všechny nástroje a iniciativy na evropské úrovni, které máme, aby se odstranili eh, rozdíly mezi tím pětiúrovňovým systémem podle směrnice 2536, 2536 pardon, a mezi tím novým osmiúrovňovým systémem. Eh, pro, poradenskou, pro poradní skupinu a členské státy doporučujeme zvýšit zaměřenost na druhou fázi eh, referenčního rámce, eh, odsouhlasit přesné termíny, které se budou týkat implementace této druhé fáze a připravit konkrétní pokyny, sdílet dobré zkušenosti a osvědčené postupy pro implementaci této druhé fáze. Rovněž se doporučuje vyvinout a implementovat přístup založený na výsledcích a provést validaci procedur pro formální a neformální vzdělávání a vytvořit systémy zajištěné kvality pro všechny sektory vzdělávání. Pro členské státy a aktéry na úrovni členských států doporučujeme zvýšit zapojenost aktérů z trhu práce a zvýšit jejich eh, zavazovanost do tohoto procesu, aby se evropský kvalifikační rámec udělal jaksi efektivnějším pro koncové příjemce a stimulovat dialog mezi trhem práce a vzdělávacím trhem. Doporučuje se pracovat na druhé fázi referencování, aby se zahájily praktické rozpravy na nejnižší úrovni. Navrhujeme, doporučujeme zvýšit transparentnost propojení jednotlivých úrovní pro potřeby koncových příjemců. Rovněž doporučujeme dále rozvíjet systémy zajištění kvality pro vzdělávání pro všechny vzdělávací sektory a nakonec doporučujeme pokračovat v práci na validaci neformálního a informálního vzdělávání to znamená vzdělávání mimo ten formální sektor v rámci Evropského eh, národního kvalifikačního rámce. Takže to je z mé strany vše. Pakliže má někdo dotazy, rád vám je zodpovím. Eh, děkuji vám za slovo, paní předsedkyně. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Vidí, my máme všichni eh, velice podrobnou zprávu před sebou. Jistě každý z nás se nejprve s touto zprávou podrobně seznámí, protože je tam celá řada důležitých detailů, věci, které jsou důležité třeba v Německu, méně důležité jinde. U nás se jedná třeba o to, že maturita není stejná jako ukončení učňovské školy, takže tam se posunují kategorie 5 a 4 záležitosti, které jsou tedy důležité eh, pro každou zemi možná jinak, takže se na to podíváme a možná, že o tom budeme moci vést v našem výboru diskusi. Děkuji mnohokrát za vaši práci, kterou jste vykonal. Nejsem si však zcela jist ta, po té, co jste nás takřka ubil vaším textem, že budeme schopni tak rychle reagovat a vyfiltrovat ty nejdůležitější otázky. Myslím si, že nejprve se s tím musíme blíže seznámit. Nebo je tady někdo schopen uh, jak si první reakce a eh, je někdo schopen sformulovat naprosto cílovou první otázku. Neznamená to nezájem, je to pouhá skutečnost, že skutečně je tam tolik věcí, že se nejdřív s tím musíme seznámit, s tím, co nám bylo předloženo v písemné formě a bude to velice důležité i pro naše kontaktní partnery v našich zemích, protože ty problémy jsou pokaždé vždycky Eh, trošku jiné. Takže děkuji vřele vám i vašim spolupracovníkům, spolupracovnicím a doporučuji kolegům, aby neodložili tuto zprávu, ale skutečně se do ní občas podívali, protože obsahuje velice důležité podněty. A nyní se dostáváme k poslednímu bodu programu, který jsme přeložili z dnešního dopoledne. A to jsou eh, evropské telekomunikační sítě a rozhodnutí číslo to a to Pan Fontána je zpravodajem, ITRE je příslušným výborem a my vypracováváme stanovisko. Poprosím pana Fontánu, aby nám své originální představy přednesl. Prosím pěkně. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám za pochopení, vzhledem k tomu, že jsem zde dnes dopoledne být nemohl, že jste posunuli tento bod na odpoledne, protože mě opravdu velmi záleželo, abych jej mohl představit. Na úvod jen taková vsuvka a je to také trošku takový apel. Bohužel v mé oblasti minulý týden došlo k zemětřesení. I dnes dopoledne se opakovalo zemětřesení. Dnes eh, má na svědomí 15 obětí a minulý týden šest nebo sedm obětí na životech. Bohužel bylo zasaženo, a to velmi zasaženo, kulturní dědictví této oblasti. Například v provincii Modena eh, se vyloženě zhroutil jeden dom, takže využívám této příležitosti, abych apeloval na tento výbor i na ostatní. Není to samozřejmě ta nejdůležitější věc, ale i v oblasti kulturního dědictví uvítáme jakoukoliv pomoc, protože v této oblasti jsme přišli o opravdu velké kulturní bohatství. Určitě pochopíte, že je to pro mě tak trochu zvláštní den. No ale přistupme k tomu stanovisku, které je poměrně důležité, protože se týká strategie na zvýšení pokrytí širokopásmovým internetem v Evropě do roku 2020. Chceme se pokusit o univerzální pokrytí 30 MB, anebo alespoň 50 domácností napojit eh, na připojení, které by bylo nad 100 eh, MB. Je to tedy velmi důležitý návrh na řízení, protože víme, že pokud eh, v Evropě Pokud chceme posílit konkurenceschopnost na ekonomické úrovni, musíme velmi rozvinout technologii a máme k tomu veškerý potenciál. Je jasné, že v tomto návrhu my jako výbor pro kulturu musíme tlačit především na to, a to je také důležitá součást toho mého návrhu stanoviska. Zatím je to opravdu jen návrh, takový náčet, ale musíme se snažit, eh, aby bylo pochopeno, že kultura je hnací silou eh, rozvoje Evropy, a to i hospodářského rozvoje. A proto musíme dosáhnout toho, aby tento návrh eh, bral v úvahu také kulturu a její úkol v technické a technologické inovaci a toto technologické musí mít také dopad na ty naše klenoty, což jsou univerzity a všechny vzdělávací instituce, které potřebují mít připojení tohoto typu. Je jasné, že tento návrh se zaměřuje na technologický rozvoj do budoucna. Myslím si, že Kromě toho budou předloženy pozměňovací návrhy, kdy kromě univerzit budeme chtít pomoci také periferním oblastem, třeba horským oblastem nebo velmi vzdáleným regionům, které mají velké problémy s pokrytím tohoto druhu. A potom samozřejmě jsem k dispozici všem impulzům ze strany kolegů, protože je jasné, že víc hlav eh, víc ví a můžete předložit i lepší a rozvinutější nápady, které bychom mohli rozpracovat. Vím, že rozprava bude probíhat asi za měsíc 19. 20. června a potom se v září bude o tomto stanovisku hlasovat. Takže já si přeji, aby byla dobrá spolupráce. Myslím si, že je to důležitá tematika, ale v podstatě všichni jsme otevřeni tomu, aby se rozvíjely věci tohoto druhu, protože je to důležitá věc a já očekávám po prvním představení příspěvek ze strany všech. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát za představení eh, tohoto prvního návrhu. Máte k tomuto tématu nějaké příspěvky, Sabine? Ty tak vypadáš, jako že k tomu chceš něco říct. No, transevropské sítě jsou nesmírně důležitým aspektem pro další rozvoj témat, o nich jsme hovořili již dnes dopoledne. Domnívám se, že je nesmírně důležité abychom měli i do budoucna k dispozici odpovídající prostředky, protože na základě finanční situace, v níž se nacházejí členské státy, vybudování infrastruktury se velice táhne a pro venkovské eh, regiony je nesmírně důležité, abychom učinili více pro to, abychom jim umožnili nejenom hospodářské srůstání Evropy, ale také eh, zlepšení přístupu ke vzdělání a ke kultuře a proto potřebujeme takovéto prostředky a pro, které eh, umožní prostě propojování díky sítím a díky eh, těm transevropským sítím. A proto se domnívám, že v tomto kontextu budeme zcela jistě dobře spolupracovat na této zprávě. Co se týče dalšího budování, eh, budeme muset dát stěžejní bod nebo prioritu také určitým záležitostem, protože my tady máme 20 miliard eur to asi nepodchytí, teda potřeba investic 20 miliard eur, to se nám nepodaří podchytit asi těmi prostředky, ale je třeba, abychom byli schopni udržet hospodářskou, eh, pardon, krok v konkurenceschopnosti. Eh, především tady vidím veliký potenciál pro oblast vzdělávání, jak pro další vzdělávání na školách, ale i pro další vzdělávání, tok informací, a téma Europeana jistě nemusím zmiňovat v našem výboru pro kulturu. A natrvalo prostě se neobejdeme bez těchto prostředků. Abych si velice přála, aby do budoucna to postupovala tak, že i ze strukturních fondů, i z Fondu pro venkovský rozvoj bychom mohli dostat peníze pro další budování telekomunikačních sítí. Děkuji. E jsme stále ve stejném kontextu. Dnes dopoledne jsme hovořili vlastně ve stejném duchu. Je to téma, které eh, eh, zaměstnává nás všechny vlastně každý den a proto bych chtěla velice poděkovat za krátké uvedení. Eh, pane Fontano, vy budete teď pracovat na své zprávě jistě, jak budeme postupovat, kdy budeme diskutovat znovu, ano, v červnu červnu 19. chceme předložit tuto zprávu a hlasovat o ní budeme v září a doufám, že se nám podaří v zájmu všech Eh, nejedná se pouze o telekomunikační sítě, ale o to, jaký přístup umožňují. Děkuji vám mnohokrát, byl to pestrý den a jo, teď tady máme dokonce někoho z komise, pardon. Prosím. Mám velkou radost, že jste zde. Prosím pěkně, pan. Okay, you have the floor. Thank you very much, uh, madam. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme velmi rádi, že zde můžeme být v tuto pozdní hodinu. A jsme posledním bodem. Ale držíme se. Já jsem zde z žádného vystoupení nezaznamenal um, nic eh, zvláštního. Chci jen poděkovat panu Fontánovi za jeho zhrnutí tohoto návrhu za to, že zdůrazňuje význam školství a kultury. Jak jste velmi správně řekl, e-learning a vzdělávání samozřejmě potřebuje rozvoj širokopásmového internetu. A vše je propojeno. Rychlejší připojení nám přináší lepší služby a lepší služby potřebují rychlejší připomení. A právě elektronické vzdělávání e-learning je jedna z těch služeb, která potřebuje fungující internetové připojení. Takže to je jasné. My vám děkujeme za zdůraznění tohoto potenciálu. Děkuji. Děkuji mnohokrát komisi. Vy jste tady byli již dnes ráno a to, že jste přišli znovu, je opravdu báječné. Je vidět, že zájem komise na naší práci je skutečně větší, než jak jsme se domnívali dnes ráno. Takže mm, se těším, že dobře spolupracujete. Vaše zprostředkovatelka je výborná, vždycky vás sem dostane. Eh, takže to je ve smyslu nás všech. Děkuji mnohokrát, děkuji tlumočníkům. Ráda bych upozornila, že Pardon, ještě musím něco říci. Koordinátoři zasedali, ve vašich e-mailech máte náš výsledek vlastně tohoto setkání. Na zasedání se zadala jedna zpráva, jinak se jednalo o cesty delegací a o téma e, zrušení té rezervy a o téma občanství. Nemáte nic do různého? Dobře, sejdeme se 19. června. Bude to zase na celý den. Děkuji mnohokrát, krásný večer. Děkuji tlumočníkům, už jsem děkovala, že? Děkuji mnohokrát.